jak kontroly výrobku živočišného původu, tak té druhé námitky. Bod 2. Máme k dispozici všechny jazyky, kromě estonštiny a malčtiny. A mohu vás informovat o tom, že kalendář pro rok 2014 už jsme schválili, to znamená, teď to bude, budeme pracovat dál i přes volby do Evropského parlamentu, ale samozřejmě po květnu 2014, až budou ustanoveny nové výbory, se zase mohou ty termíny změnit, ale zatím jsou tedy dány. Máme tady také návštěvníky, jsou to trainees, který dorazí k nám dnes odpoledne a sice tlumoční studii, studenti tlumočnictví z Lucemburska. A písemně na web stránce mám zaznamenanou návštěvu delegace do Washingtonu a to uh, si můžete dočíst na web straně. My jsme tam byli od 16. do 18. července a zpráva o tom je podaná na webových stránkách. Další sdělení. Eh, budeme mít workshop k umělohmotnému odpadu. To bude 26. září od 12.30 do 15 hodin v PS 7C50. A šesté sdělení. Máme veřejné slyšení k nařízení týkající se oficiálních kontrol. To se bude konat 18. října během zasedání našeho výboru. Není to tady zrovna hodně zvolený termín. Mohu vám k tomu říci, že k fluorovodíkovým plynům už budeme mít trialogy. Začnou ve Štrasburku, druhý bude 6.11. a třetí 27.11. Eh, eh, tyto termíny již jsou tedy pevně určeny. A pak se dostáváme ke schválení zápisů eh, zápisu z 19. a 20. června 2013 a 10. a 11. července 2013 jsou k dispozici ve vašich složkách, ale také online na webových stránkách Nevidím žádné připomínky a tím pádem byly tedy tyto zápisy přijaty. A nyní pokračujeme eh, zprávou Matiase Groteho, zprávou eh, k biocidním přípravkům a Možná se někteří z vás diví, že se biocidy zase dostali na pořad jednání, ačkoliv v roce 2012 jsme vlastně už to celé schválili, ale je třeba říci, že se tam objevilo několik záležitostí, jaksi, eh, kde, které způsobily technické potíže, proto musíme na tom ještě popracovat. Já jsem byl jmenován jako předseda výboru, abych vedl koordinátory, protože se jedná o technické přepracování. Nechceme celou tu složku nově otevírat, má být pouze přepracována. A máme tady jeden bod, o kterém bychom se přece jenom měli popovídat. Možná, že si to trochu protiřečí, ale má to svůj smysl. Eh, máme eh, tady eh, experty, kteří jsou přítomni a máme připomínky. gibt, was die angeht. Wir haben einmal REACH. Eh, jednak musíme jednat o REACHi, potom o biocidech a potom také rozpočtově technicky musíme si uvědomit, že rozpočty musíme od sebe oddělit a to nám způsobuje určité praktické potíže a to, když jsme byli v Helsinkách, jsme vzali na vědomí a myslím si, že bychom si měli promluvit o tom, zda teda bychom to neměli nějakým způsobem odstranit. Možná, že na papíře to funguje, ale v praxi přece jenom tady máme nějaké potíže, ale doufám, že nám k tomu také ještě něco řeknou zástupci Ekáru. To, co komise předložila jako návrh, převezmeme z větší části, jak už jsem řekl, rád bych a požádal bych kolegy, nechceme tady prostě zahajovat nějakou novou bitvu, ale jedná se o to, abychom technické body, které neproběhly správně, abychom je odstranili. To je tedy přístup, který jsem zvolil a Nyní dostanou eh, zprávu stínový zpravodajové a za PP e Krista Klas. Srdečně děkuji, pane předsedo. Děkuji také za krátký úvod. Tenkrát to bylo velice technické téma, to je i dnes a celá řada pozměňovacích návrhů, které byly podány vzhledem ke komplexnosti celého balíčku, je normální, že ještě zbydou nějaké věci, eh, které potom nejsou eh, realizovatelné. Jedná se tedy o čistě technické změny a děkuji zpravodajovi za jeho zprávu a za označení těch nezbytných věcí, které je třeba změnit. Nemůže být v zájmu Evropského parlamentu, abychom toto důležité nařízení odsouvali od 9. Už je v platnosti, ale nyní se musí u něco změnit, aby vůbec mohlo být uplatňováno prakticky. E, to znamená, že je třeba něco učinit, ale rád bych upozornila na jeden otevřený bod – my jsme jako parlament se vyslovili za to, abychom ti, kteří se vždycky jenom spolu vezou, eh, abychom jim zamezili v jejich činnosti, až budeme jednat o dalších předpisech. Máme tady velice drahou proceduru, která nás čeká eh, v případě povolování dalších eh, produktů. A proto je třeba, abychom tady měli určitá práva. Nelze postupovat tak, aby ti, kteří chtějí naskočit eh, v poslední chvíli a chtějí se jaksi spolu vést v těch užicích, abychom těmto již neumožnili, aby se na seznam dostali. Jedná se tady o to, že nám tady chybí malý úsek textu, kde by se naprosto jasně formulovalo, že se ti, to, kteří by chtěli naskočit na poslední chvíli a mít z toho užitek, prostě nepřipustí. A ráda bych teda, tedy pardon, požádala pana zpravodaje Matiase Grote, aby to zohlednil. Děkuji mnohokrát paní Klas a nyní už se tady nehlásí nikdo další. Item. Takže mohu ještě zahájit diskusi, ale nebude-li se někdo z poslanců hlásit, dám slovo komisi. Komise je přítomna, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. My zde v podstatě nemáme žádné připomínky. Mohl bych jen zopakovat to, co jste říkal vy. Je to návrh, který chce napravit evidentní chyby v textu a vyjasnit určité body, které se vyjasnění zaslouží. A jak jste říkal, pokud jde o cíl, tak eh, nám jde o to, aby tento návrh na změnu byl přijat eh, co nejrychleji, aby v každém případě ten text, který hovoří o zavádění na trh, nebo tedy uvádění na trh těch zpracovaných eh, výrobků, to znamená článek 94, aby byl vyjasněn. Po vystoupení kolegů z EKA bych si možná ještě mohl vzít slovo a vyjasnit stanovisko komise. Děkuji. Vielen Děkuji. A pak bych chtěl ještě požádat zástupce agentury, která je také eh, přítomna. Dnes tady máme mezi námi pana Juka Majna a on je ředitelem mm, Regulatory Affairs. Eh, Nejka, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Přeji hezké ráno. Eh, chci poděkovat za příležitost, která byla dána, abych mm, předložil stanovisko agentury k této složce. Rád bych začal tím, že vyzdvihnu skutečnost, že nařízení vstoupilo ehm, v platnost před pár týdny, 1. září a e, v krátkém a velmi intenzivním přípravném období EKA skutečně zvládla ve spolupráci s komisí a členskými státy dát dohromady nezbytné procesy a veškeré pracovní e, prostředí pro to, aby e, tato nařízení mohlo fungovat. A dnes už jsme spojeni s členskými státy a s národními úřady, mm, dáváme dohromady IT systémy, a takže nařízení skutečně funguje. Rád bych ještě vyzvihl to, že velmi bedlivě sledujeme v diskuzích v parlamentu a v radě tuto složku, protože řada pozměňovacích návrhů má přímý dopad na pracovní procesy. A mm, proto v spojení s návrhem vaší zprávy mm, v této souvislosti máme pozitivní signály z naší strany, ovšem přesto bych rád nadnesl dva mm, dodatkové body, které by měly být zváženy z vaší strany a tedy ze strany výboru. První se skutečně týká rozpočtu. Současné znění článku 78 nařízení eh, obsahuje velmi striktní znění o oddělení rozpočtu a účtů a z našeho pohledu eh, toto je kontraproduktivní eh, a nemůže to přispět k nalezení synergií mezi biocidy a ostatními oblastmi. Je to kontraproduktivní a proto bychom ocenili, kdybyste eh, zvážili eh, to, že se eh, toto změní. Ovšem oceňujeme, mm, víme, že tady musí být separátní účty, ale měli bychom mít možnost najít synergie. synergie při zavádění. Další bod, který bych rád nadnesl, se vztahuje mm, vymáhání mm, nařízení ECA. Je zodpovědná za čtyři různá nařízení REIT, CLP, biocidy a PIC. A biocidy, to je jediné eh, z těchto nařízení, Eh, za které tady máme, tady máme, tady EKA není eh, zvykla posilovat harmonizovaný eh, přístup na promyváhání tohoto nařízení na národních úrovních. A co se týče synergii, tady bychom ocenili, kdyby toto mohlo být zváženo v kontextu pozměňovacího návrhu. Také proto, že už dostáváme žádosti od národních úřadů a také z komise, abychom vlastně usnadnili toto vymáhání na národních mezinárodní úrovni. Takže toto nám poskytuje právní, kdyby nám to poskytlo právní základ, eh, základnu, tak by to bylo velice užitečné. To jsou dva hlavní body, které jsem chtěl přednést. A ještě jednou si poděkovat za příležitost, eh, kterou jste mi poskytli, abych své body zde přednesl. A chtěl bych uzavřít eh, svůj příspěvek něčím, co řeknu ve vztahu k dlouhodobějším zdrojům. Nedávno během letní přestávky komise zveřejnila sdělení o zdrojích decentralizovaných agentur na období 2014 až 2020 a v tomto sdělení my v podstatě navrhujeme, aby zdroje biocidní byly sníženy ne o 1 nebo 2 eh, ale aby to bylo sníženo o 45 Ehm, na období 2014-2020, takže asi o 45%. A toto je skutečně otázka, která ehm, budí velký zájem a hodně nám leží na srdci a proto bych také chtěl obrátit na tuto věc pozornost vašeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Vielen Dank. Děkuji. A jako další až Luta. Ano, souhlasím se zpravodajem, že i kdybych já chtěl změnit věci v biocidním nařízení, samozřejmě mohu, ale to je, znamená otevírat pandořinu skřínku. A to by asi nebyl eh, nejmoudřejší nápad. Pokud hlavní um, obavou je, no, hlavní věcí je to, na co se dohodli ještě vylepšit, tak také musím souhlasit s návrhem e, změnit všechno, co je propojeno s harmonizací, protože i toto by nebyl asi problém v parlamentu a ani v radě, ale mnoho členských států e, chce mít možnost se plně přizpůsobit místním podmínkám, takže kdybychom změnili tento text, tak bychom mohli se dostat do problému a to by mohlo mít velký dopad a nemohli bychom fungovat tak rychle. Ono je to ote- nebezpečné otevírat tuto pandořinu skřínku. I kdybych to nechtěl změnit, tak by to asi nebyla nejmoudřejší cesta. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo? Nepřehlédl jsem někoho, tak bych přeci jen ještě rád požádal komisi, aby znovu vysvětlila Um, co se skrývá za tímto snížením 45, eh, v období 2014 a 2020. Ehm, stále eh, jsme zainteresováni na tom, aby ehm, byly tyto věci ehm, převedeny v praxi, aby tady existovala kontrola a to souvisí také s rozumným vybavením prostředky finančními, ale když tady slyším snížení o 45%, tak to přeci jenom je už závažné snížení. To musím konstatovat. To je dost velký zásah, možná byste to mohli vysvětlit. Uh, Děkuji, pane předsedo. Ano, mohu to okomentovat. Points, uh, indeed, uh... Ano, nedávno opravdu vyšlo sdělení z komise mm, eh, na parlament a radu a mm, mluvilo se o zdrojích z nejrůznějších agentur. A toto sdělení pokrývá Eh, EKA a také eh, nové aktivity biocidní, za které EKA nese zodpovědnost. A mm, v tomto sdělení mm, z komise vidíte, že zdroje na, biocidní, na aktivity spojené s biocidy byly významným způsobem sníženy, tak jak již eh, naznačil můj kolega z EKA. Takže toto bylo sníženo na období 2019-2020 ale na ta raná léta, když to bude vstupovat všechno do praxi, praxe v 2014 až 2018, tak tam e, zůstává počet stejný, e, jako byl a jako bylo zmíněno v revizovaném finančním prohlášení z srpna 2011, kdy jsme diskutovali o samotné nařízení. Takže Eh, tady no, ta čísla na rok 2014 a 2018, tady je 2047, 48 zmíněno. A zase mm, já si myslím, že to, toto byly položky, mm, které byly stanoveny v tomto období. Jedná se o počet zaměstnanců a ta, to zůstává stejné, jak bylo navrženo v původním textu. Ale je pravda, eh, že do roku 2018 to bude eh, důležité nebo významné snížení. A s tím se opravdu počítá v tomto sdělení. A dovolíte-li, tak bych se ještě krátce rád vrátil k poznámce, kterou udělal pan Eka, to se týká rozpočtu a návrhu článku 78, eh, bod 2. To je velmi důležitý prvek eh, nařízení. A mm, je to návrh mm, komise ve svém původním návrhu mm, a to nebylo ani předmětem žádných velkých diskusí během vyjednávání, takže eh, to bylo přijato všemi aktéry. A návrhem nebo účelem tohoto článku je vyjasnit, že rozpočet a účetní systém EKA by měl být oddělen e, na různé aktivity, takže jinými slovy, EKA by měla být účetní systém pro biocidní aktivity a pak další systém pro aktivity REACH jiného nařízení, to je první e, věc. A e, druhý bod, neměly by tady být křížové dotace různých aktivit, a my jsme zvážili všechny tyto body, myslíme si, že jsou důležité pro řízení ehm, agentury a také chceme zajistit to, aby společnosti, měly, aby tady byly platě poplatky, eh, tady jde o to, aby aktivity řádně eh, fungovaly, peníze, které jsou placeny, jsou placeny pouze za účelem provozování těchto aktivit a ne, aby se dotovaly aktivity jiné. Takže toto eh, bylo důvodem, proč jsme to zapracovali do textu. Eh, ovšem chápeme, že eh, jsou tady určité potíže eh, v krátkodobé perspektivě, co se týče vyvážení rozpočtu v oblasti biocidů. Pracujeme na tom, abychom nalezli řešení, abychom se mohli věnovat těmto problémům, ale co se týče komise, tak řešení ne, ne, neskrývá v tom, že se odstraní článek z nařízení 78, ale v tom, že nalezneme nějaké mechanismy, které pomohou k tomu, abychom se s těmito problémy vyrovnali. Féka. Děkuji. Děkuji, pan Majm. Rád byste ještě, prosím, něco dodal? Um, Děkuji, pane předsedo, jen stručně. Ano, je eh, správné to, co říká komise eh, ty, eh, to snížení počtu zaměstnanců má hlavně dopad na roky 2019-2020, ale chtěl bych vám připomenout, že to jsou léta nebo období, během kterého se rozjede nový proces um, ověřování a mělo by už fungovat a um, nejsou tu žádné signály z komise o tom, o tom že by ta pracovní zátěž měla být nižší nevíme, jestli počet našich zaměstnanců bude moci um, odvést celou tu práci, když dojde k snížení o 45%. To nám leží na srdci. Není to krátkodobé, to je, se týká příštích několika let, ale Hlavně se to týká let 2019-2020. A co se týče rozpočtu, článek, eh, my si myslíme, že tento článek že to je férové, že žádáme, aby byl pozměněn článek. Eh, některé věci jsou spíše eh, technickými záležitostmi, hlavní principy jsou tam zapracovány, ale chtěl jsem vám uvést pouze dva příklady, kdy nás toto mm, přivádí do určitých potíží, například naše nástroje IT, tady vytváříme společné eh, nástroje IT pro určité pasáže legislativy a toto striktní oddělení eh, nás eh, staví před takový umělý proces oddělování účtu a nákladů mezi různými legislativními oblastmi. A to tež se vztahuje k obecným administrativním službám agentury. Rádi bychom se vyhnuli tomu, abychom eh, neměli dvě nebo tři separátní agentury pod jednou střechou. Tomu bychom se chtěli vyhnout. Děkuji. Also für mich klingt Tak eh, já mám dojem, že to zní věrohodně s delegací z výboru pro životní prostředí jsme nám byli, udělali jsme si o celé věci obrázek, ale myslím si, že pokud se někde mají rozpočtové prostředky šetřit, eh, tak to můžeme udělat tím, že vytvoříme synergii, ale pak bychom se měli eh, skutečně to převést do praxe. A eh, já si myslím, že jde o to dodržet procenta a nezávisle na složce, jak říkala Krista Glass, Tady bychom si o tom měli ještě jednou popovídat i se stínovými zpravodaji a také s dalšími, tak abychom na konci celého procesu to udělali prakticky ale abychom i uspořili peníze, protože tímto se uspoří peníze dají. Dobrá, ještě Korin Lepáš za liberální frakci, je stínová zpravodajka a poté Julie Perry. Euh, Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručná. Nařízení, které bylo přijeto v roce 2012, bylo výsledkem dlouhodobých jednání. Šlo o zjednodušení systému, ale také zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Byly zde určité technické chyby a je je třeba napravit, aby ten text mohl být správně uplatňován. Vzhledem k tomu, že to nařízení už vstoupilo v platnost, musíme postupovat rychle, abychom co nejrychleji napravili tyto nesrovnalosti a vyhnuli se jejich následkům, takže plně podporuji návrh komise. Ten politický aspekt už byl vyřešen v roce 2012, takže nejedná se o to, že bychom znovu celou záležitost otevřeli, to by nás zavedlo příliš daleko a to není potřeba. Jde jen o vyřešení technických eh, záležitostí, takže se přidržíme pouze technických doplnění a takovýchto věcí. Děkuji. Tak trochu se divím, protože teď mi berou vlajku snad. Dobře, a teď má slovo Julie Gerling. God, Julie Gerling, bitte. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych vám ráda poděkovala za vaši zprávu. Myslím, že velmi správně odráží tu dohodu, kterou jsme měli, že se tady velmi úzce budeme zaměřovat pouze na technická vyjasnění. A jsem ráda, že jako stínová zpravodajka mohu postupovat v tomto duchu. Většina navrhovaných opatření se týká přechodných opatření, o tom se velmi dlouze diskutovalo na druhém jednání, druhém setkání, které bylo velmi dlouhé, to jednání bylo velmi složité a myslím, že paní Klas na tom pracovala opravdu velmi tvrdě, aby nalezla kompromisy Měli jsme za polského předsednictví velké problémy, proto jsou zde některé věci, které musíme ještě dopracovat. Stejně jako paní Lupáš chci zdůraznit, že musíme odolat pokušení podívat se na věci, které jsou nad rámec toho úzkého technického zaměření. Já předložím některé pozměňovací návrhy a budou skutečně zaměřeny na technická vylepšení. Těším se na možnost diskutovat o tom se stínovými zpravodaji. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo udržet to na minimu, ale je zde několik důležitých věcí, které musíme vyřešit, eh, protože těm se vyhnout prostě nemůžeme ob es mit Schwierigkeiten verbunden wird, das hängt když, no, zda to bude mm, spojeno s potížemi, to bude záviset na charakteru pozměňovacích návrhů. Já už na začátku jsem předeslal, že chceme poslat velice jednoduše a chceme korigovat jenom to, co stojí v cestě uskutečňování toho nařízení. Uh, a i ostatní stínoví zpravodové už se o tom zmínili, že rozhodně nechceme znovu otevírat pandořinu skřínku, protože by se mohlo stát, že už se nám nepodaří nikdy zavřít. Proto bych se přimlouval za to, abychom eh, postupovali velice jednoduše, omezili se pouze na ty stávající problémy. Kromě této záležitosti se synergickými efekty a s tím, jak to souvisí s vedením rozpočtu, mm, o tom bychom se možná měli bavit, ale jinak bychom se měli skutečně omezit jenom na ty potíže. Možná, že bychom si mohli společně sednout, abychom se na tom dohodli. Dobrá, tím jsme dospěli na závěr diskuse. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 27. září 12 hodin, 17. října se hlasuje ve výboru a potom se uvidí, kdy s tím půjdeme do pléna. Pak no rozhodně se na to zeptám 17. října, abychom to mohli co možná nejrychleji provést. To vlastně zdůraznili všichni, kteří hovořili. Takže vám děkuji za veškeré vaše podněty, za diskusy. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. A to je bod číslo 5, kde se jedná o námitku podle článku 88 odstavce 2 jednacího řádu k zdravotním požadavkům na potraviny a slovo má Renáte Zomer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hells Klims to je nekonečný příběh. Od roku 2006 v platnosti, ale vlastně nebyly vůbec eh, implementovány a to, k čemu došlo, je velice sporné a tak to vidí všechny frakce v Evropském parlamentu. Komise připustila eh, Hells Claim, eh, protože uhlovodany přispívají k určitému ke zdraví jedné části těla, na tom není co reklamovat, ale problém je, že komise eh, jaksi bez vědecké expertízy a bez jakéhokoliv vědeckého odůvodnění eh, zavedla omezení eh, tohoto označování. K tomu má dojít pouze když produkt má 20 gramů uhlovodanů a maximálně 5 gramů cukru a nebo žádný dodatečný cukr, to znamená jenom přirozeně se vyskytující cukry a ten produkt nesmí být stoprocentně z cukru. Tak jaké námitky máme proti tomuto novému označení, eh, k tomu, podle, proti tomuto health claims? Jedná se o to, aby se, dodržel, aby se dodržel legální postup u health claims, protože legální postup při použití cukru je de facto profil s přidanou hodnotou. Ale popisy s přidanou hodnotou musí být podle článku 4 nařízení uskutečňovány tím, že tam budou také prahové hodnoty pro obsah tuku a obsah soli kromě cukru tedy. A kromě toho, že k tomu mělo dojít již v roce 2009, komise dodnes nevyvinula žádnou koncepci pro tyto profily, což eh, je důvod mé námitky. Protože mám pocit, že tady dochází k tomu, jako by komise chtěla zadními vrátky eh, něco změnit. Řekla jsem, že komise tady jednala podle vlastního gusta naprosto svévolně, eh, zavedla toto omezení a k tomu bych ráda řekla, že EFSA, vědecké stanovisko EFSI vůbec nevidí, eh, nepředpisuje žádné podmínky pro tyto health claims a proto komise překračuje vlastně eh, rámec, překračuje rámec svého mandátu, když tady zavádí dodatečné podmínky, protože ona by se měla chovat podle toho, co předepíše EFSA. Dále, další navržený claim. Podmínky použití pro tento claim eh, je nekonzistentní, protože komise jinak nezavádí žádné dodatečné podmínky, například claim Carbohydrate Electrolyte Solution, Solutions, čili roztoky pro nápoje. To je nařízení 432 z roku 2012, které tady nepředepisuje žádnou mezní hodnotu. Claim. Co se týče označování čokolád, toto se tady můžeme přijít, jako například určité hm, látky obsažené v čokoládě. Tady také není předepsaná žádná hodnota pro obsah tuku. Hip-hop dancing. Ja, mal uh, für ein Produkt. Machen wir mal eine... Uh... Protože tady máme požadavek na mezní hodnotu cukru nebo tuku nebo jiné. Das ist eben inkonsequent, das ist inkonsistent, das ist unwissend. To znamená, tady se jedná o nevědecký přístup, a to skutečně vůbec tomu nerozumíme, velice nevědecké, a o tom už jsme velice často diskutovali, je rozlišování, které komise provádí mezi přirozeně obsahovým a dodatečným cukrem v nějakém výrobku. Nikdo, ani já, eh, nechce eh, tady nic dělat proti ehm, obilninám, které snídáme, které obsahují hodně cukru, proti tomu nic nemáme, ale to, co tady píše komise, to je bez jakéhokoliv vědeckého podkladu. Je přece jasné, že substance, kterou potřebuje mozek, je glukóza nezávisle na tom, ať je to z přirozeného cukru nebo z dodatečného cukru. A cukr mm, nakládá s každý, pardon, tělo nakládá s každým cukrem stejno. Stejně a proto, a to bych ráda připomněla, všem delegacím v nařízení o potravinách máme vždycky označo- jsme žádali označování totál absolutního obsahu cukru bez toho, abychom rozlišovali, co je přidaný cukr a co je cukr dodatečný. A prosím tedy, abyste souhlasili s tímto mým vetem, protože není možné, aby takto svévolně se, se prostě rozhodovalo pro určité produkty, jak bude to označování vypadat tak anebo tak, protože tady rozhodně není zvolen žádný vědecký přístup. Není možné, aby se komise um, nedržela vědeckých expertíz, to tedy skutečně považuji za velice podivuhodný přístup, jak se tady nakládá se spotřebiteli a považuji také za velice podivuhodné, jak komise, a to není poprvé, tady lobuje v Evropském parlamentu hmm, tato politická práce eh, úředníků komise mi připadá velice pozoruhodná v negativním smyslu. To rozhodně není úlohou komise, to přeci můžeme my sami rozhodnout, aby se tady rozesílaly lobbystické papíry, to je velice zvláštní tedy. Frakce SD a co já vím, tak také zelení chtějí souhlasit s tímto vetem, s odůvodněním, že jsou pro tyto profily s přidanou hodnotou. Je známo, že já jsem proti tomu a proto oni mě nechtějí podpořit. S dovolením a řečeno velice zdvořile tady Považuji to za nesprávný přístup. Domnívám se, že prostě tady nesmí dojít k ideologickému rozhodování. Mně se jedná o vědecký základ. Vždy tak mě snad znáte, to je něco, co já žádám vždycky. Jedná se o konzistentnost systému. Ano, nařízení o označování produktu existuje od roku 2006 je v praxi, ale nemůže být implementováno, používáno, protože chybí tento profil s přidanou hodnotou. Já bych chtěla mít ale jasnou koncepci a není možné, aby jednotlivé produkty byly svévolně ohodnocovány. EFSA říká, něco takového není možné, to je vědecký nesmysl. A jednotliví úředníci komise z DG Sanko říká, ale my to teď tak chceme a tak to bude. A ještě jednou bych chtěla upozornit na nařízení o potravinách, které obsahují předpisy, které uvádějí spotřebitele v omyl. A to se týká také produktu se zdravot, není, není prostě přípustné, aby se uvadil, že nějaký produkt má eh, dobré efekty na zdraví člověka ráda bych, aby tady v nařízení o potravinách, když připomenu, tak ve veliké jednotě se všemi frakcemi jsme dali jako povinné označení celkový obsah cukru, nikoli dodatečně dodaného cukru, ale i přirozeně obsaženého cukru. A domnívám se, že tedy musíme zůstat důslední i v dalším zákonodárství. Tady v tomto bodě, v tomto speciálním označení zdravotního požadavku, to tedy na tom trvám. Děkuji mnohokrát. Děkuji jako další Korin Lepáš. Já jsem si chtěla vzít slovo k následující věci. Já jsem se chtěla vrátit k tomu neúspěchu ohledně těch dopravních světel, který jsme měli před dvěma lety. Myslím si, že bychom se měli k tomuto tématu vrátit. Je to stanovisko, které jde proti tomu, co zde bylo řečeno. A já se toho spíš držím, prostě proto, že jsme se nerozhodli v zájmu evropských spotřebitelů a to bylo cílem přesto všechno. Ta politika spočívá v tom, že nemáme žádný systém, který by snadno umožnil spotřebiteli udělat si představu o tom, kolik toho skonzumuje, především pokud jde o Pení pro tuto technologii postupně opadlo. Z politické, na politické scéně na ně útočily všechny strany, jak pravice, tak levice. Mnozí jsou přesvědčeni, že představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí, především pokud je o skladování, ukládání uhlíku, takže je to hrozba pro naši environmentální politiku. Jiní si myslí, že se nejedná o životaschopnou technologii, že to není proveditelné ani z hlediska finančního, ani z hlediska účinnosti efektivity této technologie. Takže já si myslím, že kolega Davis velmi dobře ilustroval všechny tyto problémy, toto znepokojení ve své zprávě. Dnes to ještě potrhl a podrobně popsal ve svém vystoupení. Já si myslím, že bychom se měli především zaměřit na to, že členské státy musí hrát vůči roli a musíme se zaměřit na zodpovědnost za skladování, za ukládání, protože to si myslím, že jsou dvě hlavní témata, která musíme řešit z komplexního hlediska, než se zaměříme na detaily. Já bych se ráda zmínila i otázce veřejného financování, protože zde není koncensus na veřejné úrovni. Doufám, že budeme mít příležitost vést podrobné diskuse a že budeme moci zajít do detailu a řešit tyto věci, protože jinak se z té slepé uličky nedostaneme, nedostaneme se nikam a neuvidíme světlo na konci tunelu. Takže děkuji ještě jednou zpravodaji a doufám, že proběhne debata, která povede ke konkrétním výsledkům. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za frakci SAD má slova kolega Andres eh, Pereo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, když máme příležitost eh, diskutovat nad tímto návrhem, Vlastně poprvé chtěl bych poblahopřát panu Davisovi za práci, kterou vykonal. Domnívám se, že se jedná o dobrou zprávu, která může přispět ke zlepšení situace se zachytem a skladováním uhlíků. Tak, jak řekl on, mm, komise by měla vyřešit tuto záležitost a vyjasnit, odstranit všechny pochybnosti, které kolem toho vznikají především v zemích, kde už máme určité zkušenosti, jako například v Itálii a ve Španělsku. Líb, rád bych řekl, že CCS možná není nejlepší metodou, jak bojovat proti klimatickým změnám, ale je jedním z možných řešení abychom mohli udržet oteplování pod eh, zvyšováním se více než o 2 stupně, by to jistě bylo určitou částí řešení. Eh, můžeme ale také získat tento cíl lepší energetickou strategií, pokračovat například využíváním ekologických paliv CCS se zdá být eh, prvkem, který lze nahradit. V současné době CCS reprezentuje zhruba 40 eh, v Německu, Dánsku 60 v Řecku. Abych vám dal jenom pár dat z evropských států, a to jsou čísla, která jsou naprosto reálná eh, tak, jak se snižuje podíl fosilních paliv na celé energetice mění se i situace se spolutinem a velké země, které znečišťují životní prostředí jako Čína a jiné státy, budou jistě produktovat uhlík v příštích desetiletích. Tady v Evropě bychom mohli vyvíjet nové technologie, které by se daly používat nejenom v Evropě, ale mohly by se také vyvážet do zbytku světa, kde energetická výroba vedle fosilních paliv zůstá, bude jistě také rozvěna. Boj proti klimatickým změnám je trvalým bojem, ale nelze zapomenout na závislost na fosilních palivech v těch státech, které nejvíce přispívají ke znečišťování životního prostředí. Již tady také zasnělo, eh, jak významná je tvorba cen. Je třeba v oblasti průmyslu umožnit se a snížit ty vysoké náklady pro CCS eh, protože původně se počítalo s méně než 40 eur na skladování tuny uhlíku. To eh, což se projevilo, by mohlo být změněno, jinak by mohl celý postup být paralizovan. Když se podíváme na energetický program pro obnovu a prostředky, které přímo závisí na ceně uhlí, a to už se projevilo, eh, nám nemohou zabránit v investici do tohoto oboru. Zdají se mi dobré prostředky které pan, a opatření, která pan Davis navrhuje. Evropská unie musí schválit, musí se hrát aktivnější roli eh, v tomto vývoji. Přidaná hodnota je zcela jistě dána. Může být také dobrým nápadem, aby komise formulovala cíle v souvislosti se strategií 2020, aby se rozvíjely projekty v jednotlivých státech a mobilizovala se, mobilizovala se také soukromé financování těchto projektů. Dále by se mohlo také obchodovat s povolenkami CCS. To je velice zajímavá myšlenka. Bez pochyby bych rád ještě řekl, že je třeba dát, mm, definovat naprosto jasné normy, které nebudou eh, odebírat odpovědnost od příslušných podniků, které se budou technologiemi CCS zaobírat. No je třeba také plánovat dlouhodobě a CCS jistě může být doplňkovým opatřením, jak bojovat proti klimatickým změnám. Také by se neměly dávat do protikladu obnovitelné energie a CCS. Měly by, tady, měly by se tyto záležitosti navzájem doplňovat. Čili musíme se opatřit, musíme se postarat o to, aby tady nebyla debata nastolená jenom pro jednu technologii a proti druhé, nýbrž skutečně používat veškeré dostupné technologie, které by se navzájem doplňovaly v naší strategii potírání klimatických změn. A děkuji ještě jednou panu Chrisi Davisovi za zpracování jeho zprávy. Děkuji mnohokrát a za zelené Nyní pan Satorasi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji za jeho práci, ale bohužel nemůžeme úplně souhlasit se vším, co zpravodaj říká a navrhuje ve svém návrhu zprávy. Myslíme si, že bychom měli rozlišit mezi používáním CCS v energetické produkci a používáním CCS v průmyslových procesech. Nejsou zde žádné alternativy. Ve výrobě energie tam je spousta alternativ, ale například pokud jde o výrobu ocely nebo cementu, tak tam si musíme uvědomit, že tam buď nejsou vůbec žádné alternativy, anebo je jich tam mnohem méně, pokud chceme omezit eh, emise CO2. Takže pokud jde o energii, tak tam už jsme pozorovali velmi rychlý rozvoj technologií využívajících energie z obnovitelných zdrojů a viděli jsme také velký pokles cen. Nesouhlasíme s tím, že by zde měly být oddělené pobídky financované z veřejných zdrojů, především tedy v době úsporných opatření, aby se podpořili a dotovali projekty CCS v energetice. Pokud jde o energii, tak nejefektivnějším způsobem by podle, zna, podle nás byly standardy v oblasti výšky emisí. A my jsme podpořili myšlenku mít 350 gramů CO2 na kilowatt hodinu to by tedy byl limit pro tepelné elektrárny a potom se objevila před pěti lety směrnice o CCS, ale bohužel nezískala většinu, dokonce ani v parlamentu. Je zajímavé, že s používáním nových metod v USA, o kterých bylo rozhodnuto za Obamovy administrativy, se v podstatě zakázaly jakékoliv nové tepelné elektrárny bez CCS. pokud tedy jde o energetiku, tak tam my bychom uvítali spíše určité limity pro produkci CO2 a také strukturálně opatření na posílení obchodování s emisními povolenkami. Obojí opatření by přinesla, obě opatření by přinesla další výhody, že by se potenciálně mohly posílit investice do CCS. Ale, jak už jsem říkala, u průmyslových postupů, jako například výroba oceli nebo cementu, tak v současné době, za současného stavu vědy, je zde velmi málo možností, jak snížit emise CO2. V každém případě emise z těchto odvětví je třeba snížit abychom splnili své dlouhodobé cíle v oblasti snižování emisí uhlíku. Politika by mohla být jiná. Mohli bychom zvážit opatření na podporu investic do CCS ve spojení s průmyslovými procesy. Nicméně je to téma, o kterém musíme diskutovat v rámci frakce. Já osobně si myslím, že by to mohla být relevantní možnost. Doufám, že zpravodaj i další frakce vezmou v úvahu tuto možnost, že bychom rozlišili mezi CCS v energetice a CCS průmyslu. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Paní Saturasi. Další Julie Garling. E CR. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, nejprve bych se chtěla mluvit paní Rozpach, která je vlastně stínová zpravodajka, ale necítí se dnes dobře, takže musíte poslouchat spíš dnes mě. Ráda bych poděkovala Krisovi za tuto zprávu. Chápu, že my chápeme frustrace Krysovi. Eh, vím, jak eh, vášnivě se pouští do tohoto tématu a mm, zpráva, kterou předkládá, opravdu mm, eh, znamená kvantový skok ku předu. A mm, otázka je, kolik z toho je proveditelné a musíme se podívat alespoň na části celé věci. Zvláště mě leží na srdci Eh, to, abychom využili eh, fondů Evropské unie a dosáhli cílu eh, Měli bychom spíše se snažit povzbudit ostatní. Možná budete překvapeni, že to říká někdo za mou skupinu, ale Určitě bychom tomu měli věnovat zájem. A zvláště co se týče finančních modelů, eh, které jsou zcela jednoznačně komplikované. Komplikované tím, že se zhroutila cena uhlíku. Ale souhlasíme s Krisem, když říká, že něco se musí udělat, eh, aby toto celé bylo stimulováno a dostalo se ku předu. Určitě souhlasíme s tím, že CCS bylo zanedbáváno a mm, zvláště eh, bych se chtěla vrátit tomu, co říkali kolegyně o těch průmyslových procesech. Ehm, protože eh, tady hodně uniká eh, uhlíku, ale pořád jsme nezvážili mo- řádně možnost zachycení velkých ehm, ehm, kvantit uhlíku tím, že budeme eh, uvádět provoz ECCS. To by mohlo být ve prospěch Evropy. Takže s tím vším souhlasíme, souhlasíme s tím, že se musí něco daleko více udělat, musíme se tam podívat detailněji, podporujeme eh, to, eh, máme důvěru ve výzkum v této oblasti a eh, chtěli bychom vidět cokoliv, co nás dostane do fáze, kdy mm, to nebude jenom pilotními projekty a mm, kdy už to z toho budou první řádné komerční projekty v EU. Takže mm, předložíme některá pozměňovací návrhy, ale hlavně eh, chceme posílit eh, CCS a tady eh, určitě do toho půjdeme. Podporujeme to, děkuji. Další je kolega Vitorie Prody. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům kolegovi Davisovi za mm, eh, rozsáhlou práci, kterou odvedl. Nesouhlasím s s mm, plným eh, zachycováním, protože velká část energie, eh, která vzniká v uhelné elektrárně, mm, by znamenala Eh, část tohoto postupu, proto to nepovažuji za trvalé řešení. Chris Davis eh, má eh, hovořil o dvou problémech. Na jedné straně je to problém um, s pokračováním kyotského protokolu. Tady bych měl vyslovit výzvu uh, komisi. Komise by měla při příští konferenci signatářů předložit nové návrhy návrhy, které v tomto konkrétním případě mm, eh, zohlední prohlášení z Bali. To je to, co se týká společného, ale zároveň diferencovaného přístupu. Tolik rámcovým podmínkám. A potom existuje ještě něco, eh, s čím mohu souhlasit, a sice eh, Neměli bychom eh, využívat uhlí pro spalování. Uhlí by eh, mělo eh, vést a využívat se k vytváření vodíku. A pak bychom mohli z uhlí mít daleko větší užitek. A, a také ze skladování tohoto CO2. Takže já si myslím, že u této technologie, která nám umožňuje nic nespálit, protože se používá vodík, takže to spalování by se zcela eliminovalo a tím pádem by mohla představovat i velké výhody oproti současné situaci. Takže pokud se tedy má provádět CCS, zachycování a ukládání uhlíku, tak já bych žádal, aby to bylo s výhledem na větší efektivitu, větší účinnost a především aby zde bylo rychlejší a méně problematické, méně nákladné oddělování uhlíku od zbytku plynu a tím pádem ten vyprodukovaný vodík by se mohl používat v průmyslových procesech, které zde byly dříve připomenuty. Takže tím pádem by bylo dosaženo jednoznačného pokroku pro technologie a přineslo by to také přínos pro životní prostředí. Děkuji. Děkuji. Kolegyně z ITRE, tu jsem přehlédl, Kifot, a poprosil bych ji, aby se ujala jako první slova. Prosím, paní Ford. Děkuji zpravodajkou k mm, část, které se věnujeme my ve výboru ITRE. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodaji velmi za jeho zprávu a doufám, že budeme moci úzce spolupracovat mezi oběma výbory. Eh, jsme trošku před vámi. Mm, eh, eh, my kolegové už předložili pozměňovací návrhy k mé části zprávy a vedeme výměnu názorů k, mm, a po, ještě dnes odpoledne tomu tak bude. A mnoho z poznámek, které jste tady mm, mnozí udělali, byly nadneseny také na výboru ITRE. Takže jsou chci začít většími body. Bez mm, CCS mm, a všichni naši experti nám říkají, že pokud nebudeme mít CCS, tak eh, nebudeme schopni dostat našim dlouhodobým eh, cílům eh, snížení mm, emisí. To je bod číslo jedna, bod číslo dvě. Dnes ráno jsme se opět setkali s nezávislými eh, experty, eh, kteří odhadují, že pokud CCS eh, nebude v, této, v tomto toolboxu nízkouhlíkovými, tak náklady investiční do budoucna by mohly se navýšit o 40 to je jejich odhad. Takže tady to byla otázka nákladů CCS. Je proto velice důležité, aby CCS bylo součástí celého mechanismu mm, mm, mm, protože jinak to všechno budou jenom obnovitelné e, zdroje. Tedy ty náklady by jinak šly nahoru o 40% bez CCS. A bylo nám řečeno, e, že je důležité, abychom e, se do něčeho pustili, protože se jiné části světa pustí do této výzvy a ty už Eh, ukázali, že tato technologie může fungovat a jsou tady demonstrační zařízení, která existují v jiných částech světa a my je potřebujeme tady. Eh, je to otázka veřejné důvěry eh, v určitých oblastech, ale já myslím, že je tady porozumění veřejnosti. Členské státy musí do toho jít také. Musí tady vzniknout správné porozumění toho, že to je, lidé musí chápat tuto technologii, musí chápat, že to je jiný druh Eh, rizika, takže musíme věnovat tomu určitý čas, musíme na pomoci tomu, aby tady vznikla větší důvěra na veřejnosti. Je eh, to zásadní, jak řekl Chris, eh, jsou to rozhodnutí členských států a jestliže členské státy se rozhodnou účastnit se toho, a to se například děje v Kanadě. Tam jsou dlouhodobé zachycování, tam se to monitoruje mm, i na národní úrovni, takže si myslím, že toto je důležitá otázka, aby členské státy o tomto více přemýšleli. Jsou tu určité otázky, jde o to, abychom zajistili, aby evropský rozpočet byl zachován a já v naší skupině s tím, myslím, s tím souhlasíme ale eh, je tady určitý stupeň komplexnosti eh, v rozpočtu a jde o to, abychom to podpořili. Takže například eh, Ehm, povolení plánování ehm, k projektům CCS jsou velmi komplexní a je pravda, že společnosti, které se to týká provozovatele a členské státy, si dávají čas, než učiní tato rozhodnutí o e, plánování. A to můžou být komplikovaná rozhodnutí a musí se zajistit, aby CCS se dostalo do bezpečných míst. Takže nemůžeme očekávat, že e, e, tyto projekty dostanou schválení ehm, velmi rychle. Musíme eh, zajistit, aby komise eh, eh, povzbudila členské státy, aby správně plánovali, aby správně umístili zdroje. My jsme řekli, že tyto zdroje by měly být dispozici pro členské státy a musíme zároveň ale respektovat to, že tato rozhodnutí vlastní plánování budou chtít svůj čas. Takže závěrem, mm, už se to, potřebujeme to, už se to děje všude na světě, jsou to demonstrační zařízení, jsou to eh, rozsáhlé technologie, které mohou postupně mm, eh, vést eh, mm, k tomu, že se sníží emise a musíme se postarat o to, aby mm, finanční prostředky, které byly schváleny parlamentem na tento typ technologie, aby byly vydány způsobem, eh, který eh, bude respektovat také rozhodnutí a plánovací, plánování členských států. Děkuji. Paní Ford a další je Elina McCartan. Um, Pane předsedo, já nemusím hovořit tak dlouho, protože mnozí kolegové zde řekli věci, s nimiž souhlasím. Chci jen zdůraznit to, co říkal Andres. I když eh, jdeme směrem k nízkouhlíkové energii, tak zatím tam ještě nejsme. A on uváděl čísla podle jednotlivých zemí. Chris Davis je genius. Ukazoval mi na iPadu, odkud pochází britská energie. Z 39% je to uhlí a 60 plyn. Obojí dvojí to je fosilní palivo, takže nebudeme mít nízkouhlíkovou energetiku, pokud neuděláme něco dramatického. A my víme, že v mé zemi i v jiných zemích spalujeme více uhlí, protože uhlí je teď levnější kvůli revoluci v oblasti břidličného plynu v USA, takže CCS podle mě nabízí perspektivu pro energetiku z krátkodobého hlediska, ale myslím si, že je zde v podstatě konsensus eh, ohledně průmyslové výroby, ocelářství a cementářství a další produkce. Jak můžeme pokračovat v takovýchto technologiích, eh, jak zajistit, že budou nízkouhlíkové. No jedině tak, že budeme mít nějakou formu CCS. E Ale pokud budeme omezovat pouze výrobce, tak eh, to podle mě nebude stačit. V mém regionu máme projekt, eh, který postupuje velmi pomalu. Je to na propojení energi, energetických, tedy elektráren a velkých průmyslových podniků a měl, bylo, mělo, mělo by tam být potrubí, které by odvádělo uhlík produkovaný v elektrárnách a v těchto podnicích. Já jsem ráda, že opravdu dnes zde můžeme vést tuto debatu. Děkuji mnohokrát, tím jsme dospěli na závěr naší diskuse. A znovu se... A přece jenom paní Hibner, omlouvám se, paní Hibner má slovo ještě. Děkuji bardzo, zgłaszam. Děkuji, já jsem se hlásila už na začátku. Máme problém, protože Chris jsem skvěle zanalizoval situaci, kterou jsme v podstatě my dříve vyvolali. Zdálo se, že tady budeme mít evropské zdroje, evropské prostory na skladování CO2 a budou řešit naše problémy s nadbytkem CO2, především v energetické produkci. Jenže ukázalo se, že to není vina výrobců energie, ale je to spíše zanedbání z naší strany, protože na jedné straně hovoříme o tom, že chceme mít bezpečné produkce, že chceme omezit emise CO2 a na druhé straně zde nemáme žádné prostory, kde by se skladoval tento uhlík. Ty místa, která na to jsou vyhrazená, tak eh, obyvatelé protestují proti takovýmto skladům uhlíku. Možná tam chybějí informace. Lidé jsou přesvědčeni, že tento způsob řešení pro ně není bezpečný. Další věc, eh, to je taková situace, že bychom to riziko přenesli jen na samé producenty. Nevzali jsme v úvahu to, že to riziko musí být i naším rizikem. My musíme být schopni rozvinout všechna možná výzkumná bádání, pokud jde o různé další metody. Já si nemyslím, že jedna metoda by byla lepší než druhá. V každém případě my jsme schopni, nebo teda měli bychom, rozložit své financování mezi různé metody. Metody využívání obnovitelných zdrojů, nejlepší spalování uhlí. Říkáme, že energie z obnovitelných zdrojů je příliš drahá, není jistá, je souvis, nebo tedy omezena tím, kde se nachází. Je to samozřejmě nejlepší způsob energie, ale my nemáme způsob, jak tuto energii uchovávat. No tak na to vynaložme nějaké zdroje. Říkáme, že to chceme řešit, ale nespolupracujeme mezi sebou, nespolupracujeme mezi jednotlivými členskými státy. A zde vidím roli Evropské komise, která by nám měla ukázat, jakým způsobem bychom měli hovořit o bilanci v celé Evropě a nejen v jedné zemi, protože to není problém jedné země. CO2 to není jen problém nějaké jedné země, je to problém celé Evropy a celého světa. A my musíme dospět k tomu, aby všechna řešení, která předkládáme, která navrhujeme, budou řešeními, která budou co nejlepší a budou přijatelná pro všechny strany. Neměli bychom to svalovat pouze na členské státy, protože jinak se členské státy budou bránit. A především, pokud to budou muset eh, financovat jenom oni sami. Pokud eh, se bude jednat pouze o to, že to budou dělat některé ty soukromé subjekty. Hovoříme o partnerství PPP, chceme, aby se toto partnerství rozvíjelo, ale musíme ukázat cesty, aby se toto partnerství mohlo rozvíjet. Musíme hovořit přímo. Rozvíjejme výzkumy všemi směry. Neříkejme, že tato energie je lepší, tato je horší. Rozvíjejme všechny možnosti. Energetický mix pro Evropu, protože to není jen mix pro Evropu. Evropa zde nemá prostor, kde by uh, si to mohla ohraničit a říct si, tady my si uděláme skvělou atmosféru a nad Čínou, ať je klidně smog. Tak to prostě nefunguje. My máme společnou atmosféru a pokud hledáme nějaká řešení, která chceme navrhnout, musí to být řešení pro všechny. A musí to být také řešení, která budeme moci vzájemně využívat i přes hranice a ne uměle udržovat hranice mezi státy, mezi těmi řešeními a říkat, to je lepší, to je horší. Nemáme lepší a horší metody. Jsou prostě metody různorodé. Všechny jsme povinni zkoumat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Jipnerová. Und ich möchte auch noch mal was dazu sagen, dass... A chtěl bych ještě k tomu říci, že CCS Potom jsme hovořili eh, velice mnoho, hodně to tady mm, polevilo, nic, nejdříve se mohutně eh, to rozjelo, ale potom eh, to velice bylo utlumeno, to znamená, že třeba, abychom tam něco udělal, ale pravda je, že zatím se to neosvědčilo a byl by ekonomickým nesmyslem, aby se prostě uh, Eh, používalo CCS všude. Musíme používat CCS tam, kde nejsou žádné alternativy. Už to zaznělo v ocelárnách, v cementárnách, věci, kde nelze nic nahradit. Tam, kde žádné jiné alternativy možné nejsou. V odůvodnění Chrise Davis, Davis se viděl, že tam je také uvedena technologie offshore. Uh, že tam jsou u CCS náklady nižší. Ano, ale já si také myslím, že celá ta větrná energie offshore je příliš eh, podporována. Ryby nepotřebují žádnou elektřinu eh, a eh, my produkujeme za 4 centy kilowatt hodinu ve větrných elektrárnách a sice ve velikých, velikých zařízeních. Asi to není možné použít všude. Ale já vycházím z toho, že existují alternativy a z uhelnatělí Mm, pardon, a z, neměli bychom skladovat nebezpečné věci tam, kde by se skladovat neměly. Já podporuji kryse u průmyslové výroby, tam neexistuje žádná alternativa než CCS a myslím si, že tady bychom skutečně měli víc přemýšlet o tom, jak to udělat. Chceme udržet cementárny, chceme udržet chemický průmysl a chceme udržet oceány v Evropě. A je třeba skoncovat s tím nesmyslem, aby eh, že prostě na nějaké uhelné elektrárně se díky tomu by snížila efektivita. Myslím si, že to je naprosto jasné, že by to byl ekonomicky viděno naprostý nesmysl. Ale v jiných oblastech ano, a měli bychom pokročit, to je také smysl této zprávy, aby CCS téma se dostalo do správných kolejí. Já jsem viděl jedno zařízení na odlučování CCS v elektrárně na uhlí, ale přišlo mi to spíš jako předváděčka pro diváky. Čili říkám, průmyslové využití ano, ale ve výrobě proudu to nedělá, nemá smysl. Je třeba tady hledat také cesty, které jsou nákladově zhůdné. Já nevím, jestli CCS by jaksi mělo smysl v široké aplikaci u elektráren na uhlí. A teď tedy bych rád dal slovo komisi. Někteří kolegové se tady na leco ptali a pak samozřejmě dostane na závěr opět slovo pan zpravodaj, ale nejprve komise, prosím. Balan um, eh, jsem z DG Energy. Děkuji velice Kresovi za jeho zprávu a také za příležitost účastnit se diskuze. Je známo, eh, že DJ Energy eh, už začalo s veřejnými konzultacemi na začátku tohoto roku s hlutou 2. července. Odpovědi jsme dostali, byly analyzovány a zpráva bude brzy zveřejněna. Konzultace začaly v rámci eh, naší neustále práce o plán 2030, je to energetický rámec a další návrhy budou eh, zváženy eh, v rámci celé této práce. DJ Energy tuto práci odvádí spolu s DJ Klima a také s komisí. Děkuji. Chris Davis. Chris Davis, Chris Davis má slovo. <laughs> Pardon, říká pan předseda. Sorry. Tak DJ Klima. Um, good, good morning. Uh... Hezké dopoledne, já zastupuji DJ Klima. Eh, také děkuji za příležitost, za to, že se mohu zúčastnit diskuze. Eh, plně sdílím eh, to, co řekla kolegyně z DJ Energy. Možná bych chtěla učinit jedno prohlášení. Chci ocenit to, co bylo předloženo ve zprávě eh, poslancem Chrisem Davisem, a sice jsou to otázky eh, ukládání a také ehm, ro, o, mluví se o roli, kterou hrají členské státy, když mají zajistit, aby eh, kapacity zachycování byly zajištěny. Členské státy hrají klíčovou roli v tomto procesu. Směrnice CCS ehm, umožňuje členským státům, jak říká Chris Davis, aby se postarali o to, že budou hrát hm, vedoucí roli v otázce zachycování a také hm, v otázce povolenek. Takže my vítáme skutečně důraz, který je kladen hm, na tyto věci ve zprávě Chrise Davise a sice na roli členských států, tak aby byl celý systém CCS podpořen a abychom zajistili to, že zachycování, které je velice komplexní a možná i trošku je to taková věc, která je předmětem veřejné diskuze. Vidíme, jak je to eh, důležité. Proto eh, vítáme eh, to, že je potržena tato členských států v CCS a také členské státy se mají postarat o to, aby toto všechno na jejich území bylo zajištěno. Die Akzeptanz přijetí eh, u toho procesu zachycování eh, CCS toto v, mezi obyvateli, aspoň v mém členském státě, tam je to na nule teď. Je to na nule. Eh, doporučil bych, abyste se trošku poinformovali o tom, jak v členských státech se vede diskuse. Já jsem u toho také byl v roce 2008, ale v současné době ta akceptance, ta je na nule. Karl Heinz se ještě hlásil a pak Chris Davis. Já, ich bin, uh, eigentlich nur... Já jsem vlastně mm, byl motivován přihlásit se ke slovu po té, co komise mm, si vzala slovo. Pan předseda již na to upozornil. Akceptance CCS v našich zemích, nejenom v mé zemi, je nulová. A komise si přece vždycky stěžuje, a vy osobně za to samozřejmě nenesete odpovědnost, že to vůbec nemá žádnou sílu. Proč se něčím takovým vůbec zaobíráte? Máme tady tři, čtyři kolegy mého přítele Krise, který tedy bojuje za CCS, to možná bude fungovat ve Velké Británii, to je, jak všichni vědí, eh, ostrov a tam eh, tikají hodiny jinak. A eh, jinak v našich zemích je akceptance CCS nulová. Zkuste si obstrat si povolení pro CCS. Lidi by vás roznesli. Eh, takže postarejte se o to, ať tady nemáme tento zmatek v evropské legislativě. Člověk prostě to nemůže ani sledovat, kolik eh, zpráv pořád předkládáte a kolik nových legislativních návrhů. A pane předsedo, vy byste tady k tomu mohl také přispět. O některých zprávách vůbec nemusíme diskutovat. Ty musíme poslat zpátky se zlými slovy a my musíme také jasně říci, co chceme, a ne abychom tady celé hodiny diskutovali o takové pitomé zprávě, která, kterou venku vůbec nikdo nepochopí. Dagmar Rothberen, Děkuji vám. Já teď se nebudu pouštět do rozlišování toho, kdo z nás považuje CCS za dobrou alternativu. Chris Davis je dostatečně zkušený na to, aby věděl, že Evropské unii se na to nahlíží v jednotlivých státech velice rozdílně, ale ráda bych připomněla komisi, že my jsme politickým grémiem, zatímco komise je administrativním orgánem. My tady diskutujeme o politické akceptanci s komisaři a komisařkami a vy, prosím vás pěkně, nekomentujte, zda považujete kvalitu za dobrou a zda něco politicky podporujete nebo ne. To není vaší úlohou to, o čem jsme tady diskutovali, promiňte, to můžete dělat, když budete poslancem, ale nemůžete to říci ústy úředníka eh, komise. To byl neuvěřitelný příspěvek. Chris, Chris Davis? Takže Chris Davis. Thank you, Chairman. Well, first of all, on, on... Děkuji, pane předsedo. Abych eh, to zopakoval, jedná se o zprávu o implementaci. My jsme se dohodli na programu pro CCS a teď sledujeme, jak se implementuje. A možná by bylo zajímavé slyšet od komise, jak se implementuje, protože komise by mohla přijít s tím, že řekne, no zatím se to moc nedaří, ale předložíme návrhy velmi brzy. Já doufám, že to opravdu uděláte. Chtěli bychom o tom mít důkaz. Ve své zprávě zdůrazňuji, že priorita musí být na členských státech. Je na členských státech, aby na sebe vzali iniciativu. Některé členské státy nechtějí CCS, to chápeme. Slyšeli jsme to od pana předsedy, že v Německu je tam nulová podpora. V mé zemi Velké Británii tři, čtyři strany podporují CCS, včetně skotských nacionalistů. V Nizozemsku je podpora ve Francii, ve Španělsku, do určité míry také v Itálii. Tam je určitá podpora, i když problémy tam jsou, ale je opravdu na členských státech, aby rozhodli. Nemůžete je nutit k tomu, aby měli CCS. Děje se to i jinde ve světě a Mezinárodní energetická agentura nám řekla, že nás bude stát o 40 více splnit naše cíle v oblasti snižování emisí CO2, pokud nebudeme mít CCS. Samozřejmě je tam energetická ztráta v používání CCS a musíme vytvořit technologie, které by nám umožnily dostat tyto ztráty na minimum. V každém případě pořád ještě zaznívají argumenty o nákladové efektivitě. Vy nám přednášíte o tom, co bychom měli dělat a přitom stavíte elektrárny na hnědé uhlí. Jak můžete takto vyhazovat peníze a přitom být eh, zemí, která je na čele. Měli byste už dávno zbankrotovat. <laughs> Děkuji vám za tu milou radu. Pokud jde o bezpečnost, tak eh, v mé zemi a v Norsku jsme v dobré pozici, protože máme Severní moře ale slyšel jsem, že ta skladovací oblast v Severním moři by mohla skladovat celou produkci CO2 z celé Evropské unie pro dalších 100 let. To jsem slyšel tedy minulý týden. Nicméně je zde otázka bezpečnosti, pokud jde o podzemní skladování CO2 v obydlených oblastech. Takže jdete do Evropského parlamentu a navrhujete že chcete skladovat pod zemí eh, hořlavý plyn, potrubím, potrubím ho vést po Evropě, rozvést ho malým potrubím do různých příbytků a tam ho zapálit. Dokážete si představit, že něco takového by vám dnes někdo povolil? No a před kolika lety jsme to udělali a prostě rozvádíme takto zemní plyn. Takže vidíte, v Nizozemsku byl problém na, jedné, na jednom místě, které se nejvíce přiblížilo skladování, podzemnímu skladování v obydlených oblastech a veřejnost se postavila proti tomu, i když šlo o to, že by se tam skladovalo CO2, což je inertní plyn. Je obsažen ve vzduchu, který dýcháme, ve vodě, kterou pijeme. Šlo o to, že by se to skladovalo na místech, odkud by byl předtím odstraněn plyn, tedy hořlavý plyn, a že by se CO2 skladovalo na jeho místě. A je to v oblasti, kde se nachází chemická továrna, která představuje spoustu jiných rizik pro společnost. Nicméně prostě byla tam tato opozice veřejnosti a pokud členský stát chce mít CCS, musí řešit eh, tyto obavy veřejnosti. Ještě poslední bod. Satu Hasi hovořila o normách eh, pro emise. To je určitě možnost. Já jsem to nezahrnul do své zprávy, protože si myslím, že když máte energetickou společnost, která chce produkovat energii a musí tedy uh, splňovat určité standardy, tak se přesune od uhlí k plynu. Prostě nepovede to k CCS. Měli bychom se třeba řídit tím modelem, který máme u automobilu. Bude se to uplatňovat eh, elektrárna od elektrárny, jako je to třeba u těch automobilů. Tam to máme automobil od automobilu, velké automobily, malé automobily, to by možná byl způsob, jak eh, to uplatnit do budoucnosti. Hovoříte, pane předsedo, o průmyslu. Měli bychom tlačit na pilotní projekty v ocelářství a cementářství někde v Evropě. To by měl být jeden z našich střednědobých a krátkodobých cílů. Já jsem se jen snažil ve své zprávě navrhnout myšlenky, stimulovat debatu a dotlačit komisi k tomu, aby předložila nějakou legislativu. Příští týden budeme debatovat o tom, co předloží stínoví zpravodajové a další poslanci a nakonec snad budeme mít zprávu, která bude jasná, přesná a předloží velmi, velmi specifické návrhy, jak postupovat dále. Děkuji. Vidím, že komise chce něco říci, pane předsedo. Komise chce ještě zareagovat, takže prosím, komise má slovo. Thank you. Um... Děkuji. K tomu, co říkal Chris Davis ohledně toho, co udělala komise. V roce 2007 vládlo opravdu velké nadšení. Pak jsme přijali směrnici o CCS a také o nástrojích financování. Nicméně z různých důvodů ne všechny ty projekty postupovaly tak pozitivně, jak bychom chtěli. A I z těch projektů, které byly uzavřeny, se můžeme poučit. Některé z nich jsou pořád ještě na stole a komise pracuje tvrdě na tom, aby je posunula směrem ke konečnému investičnímu rozhodnutí. Potom máme ještě ER300, tam se to zatím zvažuje. Ano, nedostali jsme se k tomu, co jsme chtěli v roce 2007, nicméně už eh, jsme na začátku a v rámci Horizontu 2020 je jednou z priorit eh, průmyslové použití, takže budeme určitě vítat návrhy pro takovéto použití ze strany členských států a předkladatelů projektu. Pokud jde o eh, veřejnou podporu, tak DG Energy spustila veřejnou konzultaci, aby zjistilo, co lidé a různé zainteresované subjekty chtějí od CCS. Teď tedy analyzujeme tyto odpovědi a právě v této souvislosti také vítáme takovouto rozpravu a zprávu, jako je zpráva Krise Davise, aby zde tedy zazněly některé návrhy, které v Evropské unii budou moci být realizovány. Prosím pěkně. Uh, uh, Já chci jen doplnit, eh, co říkala kolegyně z DG Energy. A nechci zacházet do nějakých kontroverzních politických prohlášení, to rozhodně není naším cílem. Chci jen říci, že si opravdu ceníme toho, že zde můžeme být účastnice této debaty a vysvětlit vám, jaký je status implementace CCS v Evropě, alespoň tedy ze strany komise. Takže doufám, že jsem to teď vyjasnila a chci doplnit to, co zde říkala kolegyně, pokud o směrnici CCS. Říkám to také proto, že pan poslanec Chris Davis se na to ptal. V roce 2011 jsme měli lhutu pro transpozici směrnice, ale jen velmi malý počet členských států nám nahlásil úplnou či částečnou transpozici této směrnice. Teď oficiálně máme informace o tom, že situace se podstatně zlepšila, alespoň tedy ve většině členských států, které podporují CCS, a teprve, nebo tedy pouze jeden členský stát nám v této chvíli neoznámil úroveň transpozice směrnice. Pracujeme na implementační zprávě o směrnici CCS. Je to zpráva o implementaci pro radu a parlament, takže se díváme na to, jakým způsobem se implementuje tato legislativa. Děkuji. Děkuji komisi. Pozměňovací návrhy se mohou předkládat do 3. října. Mohla byste si laskavě vypnout mikrofon? 3. října je tedy lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů od 4. a 5. listopadu. O nich budeme diskutovat a rád bych vyzval komisi, aby sdělili jejím šéfům, že bychom rádi tady měli jejich ředitele, který by se mohl zúčastnit naší diskuse nad pozměňovacími návrhy, protože toto mm, eh, není Toto je velmi důležitá zpráva, o které budeme jednat a 27. 28. listopadu o tom budeme hlasovat a velmi pravděpodobně v lednu či v únoru eh, se bude o této plenáci diskutovat a hlasovat o ní ve Štrasburku. Děkuji mnohokrát a teď budeme pokračovat bodem 8 a sice zprávou Vitaria Prodyho Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí. Vittorio Prody má slovo, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. To je velmi důležité téma. I proto, že má velké dopady na životní prostředí. Mám na mysli především ty ostrovy, kontinentálních rozměrů v Tichém oceánu, kam byly odvezeny miliony tun těchto plastů. Takže musíme hledat řešení. A zde hovoříme o plastových obalech, které se neřídí žádnou specifickou legislativou protože obecně zde nemáme nic takového, co by se týkalo obalových odpadů. A ty obaly tvoří asi 40 všech plastů, které jsou vyhazovány do životního prostředí, tedy ty obalové plasty. Já si myslím, že je důležité, abychom provedli přeskum směrnice, který se očekává už velmi dlouho, aby se tedy oddělilo to, co tedy souvisí s různými průmyslovými upotřebeními a na druhé straně, aby se oddělilo to, co souvisí s životním cyklem a recyklací. Po tom, co jsem kontaktoval některé osoby z výroby plastových obalů, jsem si uvědomil, že je zde jednoznačně také ekonomická motivace. Plasty stojí 1400 euro za tunu pro obalový průmysl. To je tedy ta výchozí surovina pro obalový průmysl. A potom zde máme tedy plastové obaly, pokud jsou dobře roztřízeny, roztříděny, tak je možno smíchat ty recyklované plasty s novými plasty až ze 40% a tím pádem je ta cena 900 euro za tunu. Takže je zde i ekonomická výhoda. Abychom skutečně dospěli k tomu, co chceme. Chceme mít tedy ten cirkulární kruhový model ekonomiky, aby to prostě nebylo lineární od zdroje přes produkt k odpadu, ale aby to bylo opravdu kruhové, aby zde byla schopnost na maximum využít eh, plastový odpad. Samozřejmě je třeba přeorganizovat eh, také sběr a třídění odpadu. I zde tedy žádáme, abychom měli jasné označování plastů, které by nám umožnilo snadněji provést třídění. A přesněji. Protože čím přesnější je to třídění, tak tím přesnější a lepší je potom možnost eh, opětovného využití těchto plastových odpadů. To je tedy naše výzva, jak dosáhnout toho, aby recyklovatelné plasty byly co nejpřitažlivější z ekonomického hlediska. Proto zde tedy máme sankce pro za spalování recyklovatelných plastů. A předložili jsme také určité návrhy, abychom do toho zapojili také veřejnost, aby se zvýšilo povědomí o tomto problému a zaměřili jsme se především na obecnější, všeobecnější spolupráci s veřejností prostřednictvím informačních a osvětových kampaní. A na závěr bych rád ještě zdůraznil jednu chybu, kterou tady máme v italské verzi, protože zde máme vysvětlující prohlášení, tam se mluví o 1,5 prostě milion a půl slov, nevím proč slov, tam se hovoří o pracovních místech, takže nevím, proč tam máme tuhleto chybu. V každém případě já jsem vám k dispozici. My už zde máme příklad eh, kruhové ekonomiky a to je sklo a tam to funguje velmi dobře, takže zde můžeme využít eh, zkušeností právě z recyklace skla, abychom optimalizovali recyklování plastu. Děkuji všem kolegům předem, kteří k tomu budou chtít přispět, protože je to problém, který můžeme a musíme vyřešit. Děkuji. Thank you very much. Mr. panu Prodymu. Matěj Krote, eh, očekával, že se vrátí, než skončíte se svými úvodními poznámkami, ale byl jste rychlejší než jindy. Mám tady pár řečníků eh, jménem skupin Stínový zpravodajové. První je z EPP paní Antonescu. Da, mulțumesc și vreau să-i mulțumesc domnului Prodi pentru raport. Eh, chceme poděkovat panu Prodimu za zprávu. Je to eh, skvělá právní základna pro naši další práci. A Samozřejmě by plasty měly být daleko více využívány, tady jsme si jistě všichni zajedno. Plasty zůstanou dlouho v životním prostředí, to je problém a je to i levný produkt a proto exponenciálně jeho využití roste a proto tady také máme problémy s jeho využíváním a také v, v případě, s, s odpady. Je tu řada aspektů, eh, které zpravodaj zmínil, jen bych eh, ráda potrhla pár věcí, eh, které se pak objeví i v mých pozměňovacích návrzích. Začnu skutečností, že tyto tři hlavní právní základny a směrnice, které se týkají odpadů, tedy směrnice o Ehm, balení a o elektronických odpadech, ehm, to ještě nebylo řádně aplikováno a proto potřebujeme eh, řádné vyhodnocení současného stavu věci. V roce 2012 to se už objevilo ve zprávě komise. To tady byla zmíněna jedna z politických oblastí, kde ještě dochází k porušování. A nám jde o lepší využití, lepší recyklaci odpadů. Jde o obecně lepší využívání plastových mm, odpadů a o lepší recyklaci. Existují velké nerovnosti mezi členskými státy. Ekonomická situace eh, vedla k tomu, eh, že mnoho infrastrukturálních eh, nebo investic do infrastruktur bylo zastaveno a proto musíme být velice opatrní při stanování závazných cílů, jinak tyto cíle nebudou realizovatelné. A členské státy e, potřebují přechodné období a lhůty pro znovu využití a recyklaci. To však znamená e, i něco pro zařízení. E, spousta států ještě pokulhává při aplikaci směrnice odpadek. Takže skoro 60 látek není recyklováno, potřebujeme sběrné systémy do roku 2020 se budeme snažit o vyšší cíle a to je taky v pořádku. A potřebujeme recyklační infrastrukturu, která musí být dále rozvinuta, jinak existuje nebezpečí, že tady eh, dojde k trhu s vývozem, který bude vyvážet eh, tyto odpady mimo eh, Evropskou unii. A Toto nesmí být dále financováno, mm, naopak musí být financována recyklace. Využití energie je doplňkovým aspektem při znovu využívání plastů a také řízení odstraňování skládek. E, celý proces spalování musí být správně řízen, jenom aby to, se to prohnalo komínem, to nám moc nepřinese. E, mezi členskými státy mm, eh, musí být zlepšen tok recyklační tak, abychom neměli eh, duplicitní konstrukce, aby se nestavělo mnoho zařízení dvojím způsobem, eh, zařízení, která pak nepotřebujeme. A Jde o biologicky odbouratelné od látky. Do roku 2020 máme celkem dosti žádostivé cíly, cíle. Tady by eh, to měla být výzva pro průmysl, musí se jasně rozlišovat mezi odbouratelnými a kospostovatelnými látkami a eh, proto potřebujeme i řádné označování, aby tento proces recyklace eh, řádně probíhal a aby nedocházelo k vzájemnému zamořování. Taky jasné evropské standardy a normy jsou nutné tak aby tyto plastové materiály eh, mohly být eh, přiděleny jasným kategoriím. Je tu zapotřebí dalších informací. A taky je nezbytné, abychom už ve fázi plánování mysleli na recyklaci produktu a i při balení a na jiná e, balení. Teď jsem hovořila příliš dlouho a za to se omlouvám. Ano, děkuji za e, tento příspěvek jako další kolega Prami, e, s tím vyspravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji Vitoriumu Prodymu za velmi dobrý návrh zprávy. Myslím si, že jste identifikoval správné problémy a mm, nastavil jste správné cíle. Zcela souhlasím s vámi, že velmi nízká procenta mm, recyklovaných plastů e, jsou ostudná pro Evropu. Je to neuvěřitelné, protože je přeci tak jednoduché recyklovat mm, plastové odpady, když to organizujete správným způsobem. E, Zpamatuju si, když jsem navštívil recyklační zařízení Ehm, ehm, šlo o plastové eh, odpady nebo balící materiály v Rotterdamu, to bylo minulý rok. A čtyři z pěti recyklovaných kategorií eh, byly levnější ehm, eh, než primární zdroje. To znamená, je to velice důležitá věc při recyklaci těchto balících materiálů, takže já se ptám, proč to nemůže se dělat podobným způsobem v jiných částech Evropy a to daleko rychlejším způsobem. Jistě, že Hlavním problémem je to, že eh, odpady se rozpouští pak ve vodě a máme tam ty malinké eh, částečky, které končí v oceánu a které pak nalezneme eh, ve všech ve tom, v, v jiných oblastech, i třeba na nejizolovanějších místech této planety. Je hm, jsou to některé věci, které už se nedají vyčistit totálně. A tady se o to musíme postarat. Ale uh, Měli bychom udělat jednu věc, a sice vyhnout se tomu, aby nové plasty končily v oceánech a aby se tam také rozpouštěly. Mm, mimochodem, eh, je, existuje jeden mladý student z univerzity v Deltách v Nizozemsku, mm, který eh, vymyslel krásný stroj, který požírá eh, plasty, které se vznášejí v oceánech. A je to na solární energii založeno. Vyhledejte si to v Google, je to skutečně neuvěřitelné. Požírá to prostě plasty a může to být jedno z možných řešení, jak vyčistit takzvané plastové odpady, které se tady pohybují po mořích. Já e, se chci zeptat komise, e, protože už na to dost dlouho čekáme. Kdy se vážně budeme zabývat problémem eh, tašek gelitových. Jedna čtvrtina eh, tady už zakázala používání těchto eh, gelitových tašek zdarma. A máme tady ještě pár zemí, které to ale dělají s velmi dobrými výsledky a nejen jako Evropská unie hodně pokulháváme za některými jinými zeměmi, ale dokonce ohrožujeme teď země v rámci EU, které se pustily do tohoto problému. A to může se vrátit zpátky kvůli evropské legislativě, která nebere řádně v potaz tyto věci. Když se podíváme na výsledky, tak ty jsou neuvěřitelné, úžasné. Třeba Irsko, 90% méně igelitových tašek nákupních, Čína o dvě třetiny méně plastových tašek poté, co vstoupil v platnost tento zákaz. Washington DC za jeden měsíc se to snížilo z 22 milionů na 3 miliony eh, igelitových tašek. Takže výsledky jsou neuvěřitelné. Takže já pořád nechápu, proč Evropská komise stále čeká tak dlouho eh, na, se svými návrhy které by měly zakázat používání těchto eh, gaitových tašek, protože tady máme velmi dobré alternativy. Alespoň nějaké mm, jiné návrhy by měly přijít, abychom se poprali s tímto problémem. Pracoval jsem na této otázce celá léta, organizoval jsem semináře. A hlavní otázka má na komisi zní, kde jsou návrhy, které se budou koncentrovat na problém s igelitovými taškami. Děkuji. Další ze zelenou frakci Margarita Auge. Ano, dobrý den. Nejprve jsem chtěla říct něco o požadavku kolegy je nezbytné, abychom něco udělali s těmito igelitovými taškami. Je to skutečně absurdní. Jak můžeme vysvětlit to, že naše vlast vlastní systémy EU blokují řádné řešení, místo toho, aby dobré řešení podpořili. Ono není jednoduché vysvětlit našim voličům, že mm, tyto věci teď před volbami. E, máme tady problémy e, a situace e, nenahrává tomu, že to bude jednodušší a občané nebudou správně chápat, proč by měli hlasovat pro Um, um, větší angažovanost um, pro Evropskou unii. Měli bychom opravdu tyto problémy okamžitě vyřešit. chci poděkovat panu Prodymu za velmi dobrou zprávu. Plasty jsou důležité pro náš každodenní život. Jak můžeme fungovat bez plastů? No, ani si to nedovedeme představit ale je taky zvláštní, je těžké pochopit, jak mm, by tento materiál, který by mohl být recyklován, proč je teď mm, jí s ním mrháno proč ho správně nerecyklujeme. To přeci můžeme vysvětlit. Můžeme snížit množství, řeklo se 75% do roku 2020. To je velice ctižádostivý cíl a nemyslím si, že to je tak moc ctižádostivé. Je přeci eh, jednoduché se s tímto vyrovnat. Pak ještě další věc, na kterou se musíme soustředit. Říkám to jako eh, dá, my eh, děláme všechno, ehm, spalujeme, eh, mm, máme spalovací zařízení, jsme vedoucími v tomto na světě. A já na to nejsem ani moc hrdý. Hrdá, myslím si, že to je nejhloupější způsob, jak toto eh, dělat. A pak druhá stupidita. jsou spalovací zařízení. Možná eh, eh, jsou eh, někdy užitečná, ale tyto mm, pyromaniaky nemůžeme někdy zastavit. Takže to jsou jedovaté látky, které se objevují v plastech. Tady nejde jenom o PVC, tady jde o jiné nezdravé látky, které jsou obsaženy v plastech. A to musí zmizet. Především eh, se musí lidem jasně eh, ukázat, jaké nebezpečí tím vzniká. To znamená transparentnost, otevřenost, to jsou nejdůležitější ehm, modely hmm. tak, aby toto nebezpečí pro životní prostředí bylo sníženo. Lepší politika řízení odpadů, tou se dá dosáhnout mnohé. A recyklace se musí zlepšit, jenom to vyhazovat do, do přírody, to není řešení. Takzvané vznášející se odpady v mořích, toto odstranit, to bylo skvělé. Hlavním problémem eh, je i třeba to, co se objevuje v zubní pastě nebo v jiných produktech, to musí co nejrychleji zmizet z našich výrobků. Pro mnohé z nás bylo překvapivé zjistit, že v zubní pastě jsou také plastové částečky. I toto musí, tomu musíme i zabráněno. A komise kolegyně Gerling. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za paní Rozbach, která tady nemůže být a já tedy vystupuji jejím jménem. Jsme velmi rádi, že zpravodaj zde zahrnul i otázku sběru odpadu, ale nevím, jestli je to možno řešit odděleně od produktu a od některých dalších složitých návrhů, které se týkají odrazujících opatření od spalování a skladování odpadů nebo vyhazování plastových odpadů na skládky. To tam zpravodaj zohledňuje, takže to my vítáme. Pokud jde o limit, nebo tedy omezení vývozu plastových odpadů z Unie, tak to je věc, která by rozhodně byla přínosná i pro ekonomiku. A musíme se na plastové odpady dívat nejen jako na nějaké smetí, ale na potenciální zdroj. Pak zde máme sekci tzv. bioplastů, to bychom měli rozvíjet a potřebujeme také určitou konzistentnost, pokud jde o definici bioplastů, bioplastových technologií to je velmi rychle se rozvíjející oblast a myslím, že zde existuje určitá neinformovanost ohledně toho, co by se mohlo recyklovat, co se může recyklovat a spousta lidí, kteří nosí plastové tašky mají pocit, že dělají něco dobrého pro životní prostředí, protože tyto tašky jsou biologicky odbouratelné, ale nemáme žádné informace o tom, co to vlastně znamená a nemáme jasné povědomí o tom, že i ty bioplasty nebo biologicky odbouratelné plasty se dostávají do životního prostředí, do moří a jsou nebezpečné pro organismy, mikroorganismy a další, další živočichy. Takže to je také věc, ke které předložíme pozměňovací návrhy. A paní Rozbach by závěrem chtěla poděkovat zpravodaji za jeho zprávu a těší se na další spolupráci. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Tím jsme dospěli na závěr seznamu stínových zpravodajů. A tak trochu se dostáváme do časové tísně. Kdo se všechno přihlásil? Teď to přečtu. Eh, Suisa, kolegin Suisa, Lübčeva, Klaas, Okoni und Jutta Haug. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho? Není to tak. V tom případě teď musíme se snažit omezit vaše příspěvky na minutu, pokud to bude možné. Já, eine Minute ist nicht viel, ne? No, minuta není mnoho. Nejprve bych chtěl poblahopřát našemu panu Spravodajovi, protože s jeho známým mladistvým elánem se hm, pustil do tohoto tématu. Má pravdu když poukazuje na to, že v posledních měsících jsme měli debaty o zdrojích a kdy jsme se prostě málem pře eh, přediskutovali a pořád jsme říkali musíme, musíme, musíme, no a teď se vracíme k tomuto tématu. Já bych rád připomněl jednu milou kolegyni, která již před lety tady hubovala na to, že jsme udělali špatně hierarchii v politici odpadu. Eh, Dagmar měla si pravdu. Ta je nesprávná. Možná, že tenkrát byla správná, ale dnes je opravdu špatná a musíme ji změnit. Dokonce i v takové zemi, jako je moje země, kde poměrně hodně recyklujeme. V podstatě nerecyklujeme, ale sbíráme pod ideou recyklingu a všechno to zase čistě odvezeme do spalovacího zařízení. A moje kolegyně z Dánska má pravdu, to je druhé nejhorší řešení. Tady musíme skutečně sebrat odvahu. Musíme napsat, že je třeba eh, dělat to, to a to. A jako první věc musíme pracovat na uvědomění občanů, aby, protože to není žádné zelené snílkovství. Potřebujeme zachovat suroviny pro eh, příští generace. A přitom musíme rozvíjet inovativní technologie a v tom to oboru nemáme žádnou opravdovou inovaci. Když v Německu eh, všechno pod pojmem recyklace pošleme do spalovny, no tak to přece nebudeme, nikdy nenajdeme žádného podnikatele, který by udělal opravdovou recyklaci ke znovu používání. Všechno to padá prostě do spalovny. Musíme to ze zásady změnit a přání, aby se zakázaly určité druhy plastu do budoucna, to si myslím je pouze přání. Nedovedete si představit, jak často jsem se pokoušel mým dětem zakázat používání igelitových tašek. Vůbec jsem neměl úspěch. Musíme změnit jinou taktiku, aby tento dluh plastu byl stigmatizován, pane předsedo. Já vidím, že nejste dominující jenom v Berlíně, ale i tady v Bruselu. Joulainen. No, no, přece doufáme, že nejenom vy v Berlíně a v Bruselu dominujete, ale že my i my, že? Ale teď legrace stranou. Je dobré, že tento ekologický problém máme na stole před volbami do Evropského parlamentu, protože to je problém, který lidmi hýbá. Na jednu stranu jsou plasty velice praktické v používání, ale na druhou stranu je to skutečně ekologický problém, když se vyhazují a nakonec třeba končí v moři. Uh, a je třeba, abychom tento problém popadli. Vittorio Prodi má pravdu a myslím si, že předložil v skutku dobré nápady. Myslím si, že umělá hmota musí mít cenu. Velice často se dává k dispozici zdarma, pak se vyhazuje. Když by měl plast svou cenu, měl by i svou hodnotu a pak by byl také vracen a pak by byl také sbírán. Eh, myslím na to, že bychom měli ještě jednou proskoumat jednotlivé druhy plastů na ty problematické jedovaté látky, eh, které lze zredukovat a které lze stáhnout z trhu. Měli bychom eh, si klást vysoké recyklační cíle. 75% tady zaznělo, to je ctižádostivé, ale domnívám se, že je to schudné, protože již máme osvědčené postupy v EU. Máme země, máme obce, které eh, to plní, tak proč by se to nemohlo plnit všude? A když říkám obce, a to je také ve zprávě obsaženo, lokální úroveň tady může velice mnoho udělat a dostat své odpovědnosti i přímo na místě lze s našimi lokálními politiky v tomto tématu hodně docílit v práci s veřejností, konec konců také kontrolu vývozu není možné, abychom ty problémy přemístěvali jenom na další kontinenty. To se musí dostat skutečně do toho oběhu v Evropě. Ehm, Vždyť recyklace je vlajkovou lodí strategie 2020 a proto musíme postupovat v tomto duchu. Děkuji mnohokrát. Děkuji Jo, Leinenovi. A teď pan kolega Bonany mi, prosím. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Plně souhlasím se vším, co je obsaženo v návrhu zprávy pana Prodyho a jen bych chtěl eh, předsunout ten termín 2020 v odstavci 5, že by se měly zakázat nejnebezpečnější plasty, především eh, alespoň tedy v těch národních parcích a tak podobně, aby se podpořilo, aby se podpořila chránění těchto citlivých ekosystémů pak tam jsou ty fotografie, kde jsou monumenty, největší monumenty světa a vedle toho ty eh, plastové lahve, které se vrší do mnohem ještě větší výšky. A měli bychom mít také příklady toho, jak je možno řídit cestovní ruch a nejím jenom trpět. Je třeba požádat o rychlou iniciativu, aby se vyřešily ty hlavní nedostatky, které můžeme sledovat téměř všude v členských státech, pokud jde o PVC láhve, které obsahují nápoje, měly by eh, být eh, vystavovány teplotám, které je nebudou přehřívat, protože je to potom nebezpečné i pro spotřebitele. Je třeba mít pilotní projekt, abychom mohli monitoringem sledovat eh, situaci, abychom vytvořili Evropské monitorovací centrum na evropské úrovni a abychom mohli podpořit všeobecnou aplikaci do roku 2020. Jako další kolegyně na Minutu. Nebo... Činjenica je da su dalekosežne posljedice za budućnost vezane za ovu strategiju. Ja želim zahvaliti gospodinu Důsledky jsou sahle. důsledky této strategie. Mohu pouze poděkovat panu Prodemu za dobrý text, který vytvořil, ale mluvíme tady o zvyšování povědomí veřejnosti obecně. Eh, já hlavně mm, myslím na mládež. Jsou to mladí lidé, kteří eh, by jednou měli být vůdčími osobnostmi, eh, když půjde o budoucí druh společnosti. Oni jsou ti, kteří vytváří budoucnost. Oni jsou ti, jejichž povědomí o důsledcích plastového odpadu by mělo být zvýšeno. Souhlasím s myšlenkou toho, eh, že by měla být směrnice revidována. Máme sice směrnici, ale nejsou, není aplikována stejným způsobem eh, v členských státech, hlavně kvůli různé úrovni ekonomického pokroku v těchto zemích. Eh, iglitové tašky jsou podle mě největším problémem, stejně jako plastové láhve. Situace tam je trošku lepší. Spalování by mělo být mm, penalizováno, zakázáno a mm, občané, veřejnost by měla být poučována a měla by tady být udělána osvěta. To je hlavní problém. Mm, odpad by neměl končit eh, na skládkách, ale měli bychom trvat na mm, eh, eh, recyklování zvláště. Mm, co je pro mě obzvláště zajímavé, je, jsou odpady na, na, v námořní, mluvíme o oceánech, já jsem z Chorvatska, z Dubrovníku, který je na adrijském pobřeží. A největší problém jsou plastové láhve a plastové tašky, které nalézáme v moři. Teď jsme na hranici s Evropskou unii, která je tisíc kilometrů eh, dlouhá a měli bychom by si být také vědomi vývoje na trzích v zemích, které jsou mimo Evropskou unii. Myslím si, že mm, námořní úmluva e, ta nestačí, nebyla implementována dostatečným způsobem. Měli bychom sledovat odpady a způsob, mm, jak se s tím zachází v různých přístavech. Tak a další paní Dubčeva má minutu. Jinak se skutečně dostaneme do velkých časových potíží, protože komise ještě je na řadě a také zpravodaj by k tomu ještě něco chtěl říct. Chtěl by odpovědět na všechny otázky, které tady byly předloženy. Благодаря, господин председател. Категорично. Pane předsedo, podporuji velmi e, předloženou zprávu a Myslím, že je velmi užitečné mít takovou zprávu a vést takovéto diskuze. Výchozí situace a data eh, vzbuzují obavy eh, tedy co se týče plastových odpadů. Máme tady dvě eh, protichůdné tendence, které můžeme sledovat. Jednak máme stále více plastových odpadů, které jsou z, z obalů, a ty e, jsou mnohem, mnohem stále mnohovrstevnější, e, mají různé e, formy a jsou využity jenom jednou a množství právě tohoto typu plastových odpadů neustále roste. A proto je nejvyšší čas, abychom vytvořili rovnováhu u balících um, uh, odpadů a musíme přesně zvážit, kde se vyplatí používat tyto jednorázové eh, materiály. Ale to má celé ještě jednu hlubší dimenzi a ta souvisí s výrobou ehm, plastů obecně. To musíme také vyjasnit. Tyto problémy musíme vyřešit, abychom měli co nejméně, abychom zapříčinovali co nejméně odpadu. Děkuji. Ano, e, plasty, to není jenom špatná věc, to e, e, komise ve své zelené knize říká. Konstatuje také, že roste spotřeba plastů. Plasty představují určitou životní kvalitu, musíme mít věci trvalejší a musíme ale s nimi umět také lépe zacházet. Pro mě jsou tu tři body. Za prvé, vyhnout se tomu tam, kde je to možné a spotřebitelé musí převzít odpovědnost není možné, aby se dávaly igelitové tašky zadarmo. Za druhé, znovu využívání. Tady musíme daleko větší důraz klást na to, abychom eh, vždycky s, eh, s novým, nové, novými zařízeními, to se týká třeba i mobilů, musíme požadovat eh, nové využití jejich. A třetí, biologicky odbouratelné plasty. Ty musíme umět vysvětlit. Bio není vždycky jenom pozitivní, ale i toto musíme umět vysvětlit, protože tady ještě je velká nevědomost. Za čtvrté, bych kolegovi Prodymu chtěla poděkovat za to, že jako bod první uvádí stanové, stávající eh, eh, zákony, ty musí být více kontrolovány a implementovány, protože mm, zahrabávat nebo mm, transportovat odpady to nepovede ke zlepšení situace. Děkuji. Další má minutu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poblahopřát panu Prodymu eh, za kvalitu jeho práce. Několik věcí. Ano, je důležité aby se skutečně vybudovala evropská strategie z konzolidování legislativního evropského rámce, který se týká odpadu. Ale zároveň bychom měli popřemýšlet o všem, co se týče obsolentnosti eh, produktů. To je záležitost, kterou je třeba udělat v evropském rámci. Stejným způsobem musíme prácet na posílení legálních eh, povinností, co se týče rozlišování mezi Eh, recyklovatelným, kompostovatelným plastem a eh, mezi eh, technicky nerozpadnutelným nebo nerozložitelným plastem. A to, co tady již zaznělo, domním se, že je skutečně nesmírně důležité mm, přemýšlet o tomto aspektu, zejména v souvislosti se zdrojem. To znamená, je třeba, abychom vždycky vycházeli toho, kde je zdroj odpadu, odkud pochází. Když se podíváme na oblast Středozemního moře, já jsem čtyři roky byla v Maroku a mohu vás ujistit, že používání umělých motama plastu je skutečně katastrofální a musíme si uvědomit, že ty důsledky pak neseme všichni. Děkuji mnohokrát, Jutta Hauk, minutu. Děkuji vám. Já nemusím chválit Vitoria, on ví sám už, že napsal výbornou zprávu a domnívám se, že to není žádné zelené snílkovství, ale že je to skutečně realita. Samozřejmě, že jsme pro zákaz skladování a samozřejmě, že jsme pro přednost pro prioritu mechanického recyklingu, ale už varuji, abychom říkali, že veškeré energetické použití bychom chtěli zakazovat. To rozhodně není možné. Mm, když chceme mít i další alternativy, nemůžeme zakazovat ty, co byly používány předtím, aby tady nedocházelo ke zneužívání. Za druhé, naprosto jasně, i plast musí mít cenu pro spotřebitele. Docela dobře si dokážu představit, že bychom měli nějaký evropský systém eh, pro vrat- zálohy a jejich vracení, stejně tak, jako to je pro lahve. A samozřejmě, že jsme za vysoké cíle v oblasti recyklace. To naprosto podporuji. Ale musí tady existovat také odbytový trh pro sekundární plasty nebo sekundární suroviny. A tedy jsme zase zpátky tam, kde jsme byli u našich elektro... kde jsme dospěli u nařízení elektronických eh, přístrojů. To znamená, my musíme začínat u designu produktu. Pro... Musíme mít produkty z plastu, které E, používáme, mít z takového plastu, který bude recyklovatelný. A proto si myslím, že bychom se opětovně měli pokusit náklady za recyklovatelnost produktu dát do produktu jako takového. Já vím, že se nám to nepodařilo prozadit v bývalých směrnicích, ale to neznamená, že bychom se o to neměli pokusit znova. Děkuji mnohokrát za dodržení minuty. A teď dávám slovo komisi Helmut Maurer, prosím. Um, Děkuji. Já budu velmi stručný, stihnu tu za tu minutu. Je skvělé, že zde máme živou debatu o tématu, které vůbec není předmětem sporu mezi parlamentem a komisí. O zelené knize jsme vedli veřejné konzultace, Máme i stanovisko výboru, regionu. Je zde vysoký veřejný zájem ze strany ministerstev členských států. Hodnocení těch 276 odpovědí, 276 respondentů je téměř hotovo, je to velmi složité. Budeme mít eh, seminář, který pořádá pan poslanec Prody tady v Evropském parlamentu, aby informoval předběžně o výsledku. Já vám nemohu říct, jaký ten výsledek bude. V každém případě všechny sporné body, na které jste zde upozornili a které jsou obsaženy v zelené knize, byly dobře pochopeny a získali si velkou podporu většiny zainteresovaných eh, subjektů na poli průmyslu. Já jsem nečekal, že zde bude taková velká podpora pro tuto zelenou knihu, která je podle mě velmi odvážnou prací, kterou udělala komise, ale my musíme být odvážní, odvážní a budeme i nadále takto postupovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát slyšíme rádi. A teď má na závěr slovo pan zpravodaj. Já musím poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo, protože to bylo opravdu velmi zajímavé a bohaté. Bohatá výměna názorů. Já společně se všemi svými spolupracovníky, kterým tímto děkuji, půjdeme skutečně až do konce a musím vám vysvětlit, určité věci, abych zabránil nedorozumění. Ty bioplasty, to jsou plasty, které pocházejí z biomasy. Takže sami osobně, o sobě nejsou lepší než ostatní plasty. Mají jiné výhody. Pokud jde o zpracování odpadu, tak tam musíme rozlišovat mezi biologicky odbouratelnými plasty a biologicky kompostovatelnými plasty, protože ty se odbourávají, kromě toho tedy, že pocházejí z biomasy, tak mají ještě tuto vlastnost a tím se zaručí, že například sáček eh, k jednorázovému použití se může použít například na sběr té mokré části pevného komunálního odpadu. Pokud jde o ty odbouratelné plasty, tak to je vlastně proces, který vede k rozbourání makroskopické struktury toho plastu, nicméně jsou zachovány molekulární vlastnosti plastu. Takže to je mnohem nebezpečnější, protože jsou mnohem menší a mohou je třeba pohltit zvířata, ryby, takže to může způsobit ještě mnohem horší, větší škody než makroskopické plasty. Takže to bychom také měli mít na paměti. A chtěl bych říci, že si myslím, že bude možné jít dále, než je ten slogan, který říká, že nebudeme mít odpad, ale nový zdroj. To je výzva, ke které se musíme postavit čelem, protože je možné, že i ten, kdo produkuje odpad a pak ho zpracovává náležitě, tak bude mít výhodu. Takže i uživatel určitým způsobem musí pochopit, že také k tomu musí přistupovat důsledně jako ke zdroji. A musí se to projevit také v nákladech na veškeré tyto operace. Chci také připomenout, pokud jde o lhuty, že vláda Spojeného království stanovila číslo, které se týká tedy sběru tohoto odpadu pro recyklaci má to být 79 do roku 2017, takže se nám skutečně může takto pořad, podařit v roce 2020 dosáhnout toho cíle 80 My vezmeme v úvahu všechny návrhy, které zde zazněly, a já doufám, že i s vaší podporou se nám podaří zlepšit kvalitu celého dokumentu. Ještě jednou srdečně děkuji. Děkuji mnohokrát, Vittorio. A děkuji všem, kteří se účastnili diskuse. Myslím si, že je to velice důležitá zpráva, kde ještě jednou jasně ukazujeme, že v budoucnosti existovaly chyby, co se týče hierarchie zpracování odporu, že to je žho, žhavé téma, aktuální téma. Já pocházím také z pobřeží a když se podívám na to, co dostávají rybáři od nedávna, jak si, pardon, promiňte, co vyloví v moři, z moře za odpad a za umělohmotné tašky, to je skutečně eh, neuvěřitelné. Mm, takže pozměňovací návrhy 25. 26. září budeme o nich diskutovat Promiňte, praví pan předseda. 4. Eh, listopadu lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Budeme 4. 5. také o tom diskutovat a pravděpodobně potom v prosinci diskutovat eh, a hlasovat na plenárce. Eh, rozhodně našim tlumočníkům nez, nezjednodušujeme situaci, když tady nahlas a rychle předčítáme nějaké písemné texty. Asi by bylo rozumnější položit texty stranou a říci všechno vlastními smlouvy. To by byla také daleko živější debata, než když se tady předčítají nějaká stanoviska, to bychom to rovnou mohli zasílat e-mailem. Tak a teď máme další bod, bod číslo 6, který jsme odložili. Eh, na závěr našeho dopoledne a zde se jedná o námitku podle článku 88 odstavec 2 jednacího řádu týkající se úředních kontrol výrobku živočišného původu určených k lidské spotřebě. A na, eh, to dám slovo Lindě McEwan a potom Dagmar. Linda McEwen eh, nám dá úvod do problematiky. Prosím. Chtěla jsem vysvětlit výboru krátce, proč eh, se eh, zabývám těmito komitologickými opatřeními. Navrženo tady bylo to, že na jatkách ehm, musíme opustit systém, kdy inspektoři mohou Um, zacházet eh, s eh, mršinami, kdy je rozřezávají na kusy, aby eh, mohli zjistit nějaké defekty a komise chce opustit teďka to, aby inspektoři takto zacházeli se zvířaty a aby nebylo, docházelo k těmto řezům. Ehm, protože je tady, je tady studie EPSA o zdraví zvířat na těchto jatkách a EPSA říká, že pokud inspektoři se dotknou těchto zvířat, zvířat a otevřou je, aby zjistili, jestli je tam absces, eh, tak může potravinovým řetězcem se šířit infekce. Ovšem, komise eh, neříká mm, eh, jinou věc, kterou říká na jiném místě EFSA. EFSA rovněž cituje, že nejlepší způsob, jak mm, zastavit infekci, je odstranit hlavu zvířete, než se začne ta infekce ří, šířit travinovým řetězcem a mělo by to být umístěno do separátního igelitové tašky. Neříká se také, že eh, jiné, eh, eh, jiná jsou tady ještě jiná eh, zvířata na jatkách a jiné osoby se eh, dotýkají těchto zvířat a mohou být nakaženi. To znamená, komise tady navrhuje opatření a chce eh, toto opustit, ale nebere v úvahu celý další balíček toho, co říká EFSA. Berou jenom část toho. A já jsem dost skeptická v tom, proč vlastně toto navrhují teď. Jsem skeptická, říkám si, proč tady navrhují komitologické opatření, které bylo vydáno 17. června července a vlastně mm, parlamentu to bylo dáno v září, abychom mohli vznést námitku. Proč to máme, když mm, eh, na den, kdy se vznese eh, námitka, eh, byl pozdější, proč to máme až teď? kdy máme nový zákon, který se k nám dostává o celé otázce inspekce masa. To je to, o čem začínáme diskutovat teď. Proč nemůžeme počkat, a podívat se na celou tu materii v tomto kontextu a proč to máme teď uspěchat? Tak mi to leží na srdci, protože jsem mluvila s těmito inspektory a um, musíme pochopit, že eh, hlavy um, prasat um, končí v potravinovém řetězci. Pokud tedy ta prasata jdou na těch pásech, v jatkách a nejsou kontrolována, jestli tam nejsou nějaké abscesy, tato zvířata pak jdou do řezací zařízení a v těchto Chci to, aby nám je to komise vysvětlila, jak budeme chtít zabránit těmto abscesům a abnormalitám, aby, aby končili tedy v tom potravinovém řetězci. Myslí si komise, že je to přijatelné, aby abscesy a jiné abnormality byly potom rozšrotovány v našich párcích nebo uzeninách. Tomu musíme pochopit, protože AFSA říká, že tomu bylo nastat. To znamená, toto musíme brát separátně. Takže chci, aby komise toto vysvětlila. A ještě bych ráda, aby vysvětlila načasování. Proč nemohli se zabývat touto otázkou, když je natolik důležitá v obecné revizi eh, směrnice. Myslím si, že parlament sám, my bychom měli se poučit z toho, co se teď děje. Toto mm, bylo v roce 2006, kdy jsme se dohodli jako parlament na velkých změnách mm, práce inspektorů s masem. Některá tato opatření jsou opatření, která už byla kořenem, kořeny skandálu s koňským masem. Ehm, řezací zařízení, kde budou teď hlavy prasat eh, kontrolovány, mm, eh, ale to už bylo vlastně takto v roce roce 2006. Tam to bylo děláno e, pravidelně. Bylo to, ty inspekce probíhaly jednou za 6 e, měsíců v mé e, zemi. A tady jsou rozdíly mezi jatkami a těmi řezacími zařízeními. A komise toto musí pochopit a musí být schopna nám to vysvětlit. Vím, že vlády říkají, že toto je dobrá věc tedy ty agentury vládní a různé jiné potravinářské organizace, ale jsou to stejní lidé, kteří vlastně eh, prosazují radika, prosazovali radikální reformy v roce 2006 a chtěli, abychom šli ještě dál v roce 2006. Eh, chtěli, abychom měli nezávislé inspektory. A tady mm, se obávám, že tady máme tady další krok ze strany stejných lidí, eh, kteří vlastně eh, chtěli už tenkrát nezávislé inspektory eh, v oblasti hygieny. A měli bychom více vynakládat tlak na eh, společnosti. Ten celý skandál s koňským masem nám ukázal, že samoregulace selhala, musíme se znovu zabývat touto otázkou. A proto bych hm, spíše dnes ráda vznesla námitku, měli bychom se na to věc v klidu podívat ve světle celkové revize hm, režimu inspekčního. A pokud komise nám mě nepřesvědčí o tom, že abscese a jiné abnormality poplynou potravinovinovým řetězem, tak si myslím, že veřejnost toto nepřijme. Eh, námitka mm, měla podpořit, je podpořena i Evropskou veterinářskou společností, eh, také Evropskou organizací pro spotřebitele a také organizací pro blaho zvířat a ti říkají, ty říkají, že inspekce, nezávislé inspekce zvířat ehm, na jatkách eh, jsou dobrým ukazatelem celkového dobrého zdraví a neměly by vést eh, k mm, eh, pravčím problémům. Takže já, mm, to jsou mé vážné obavy a doufám, že eh, mm, kolegové i já budeme teď zvědaví na to, co řekne komise. Děkuji. Ano, musíme trošku mít na paměti čas. Jako další mluví Jill, Jill Evans. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. S odpovědí a kontaktu v této otázce jasně vyplývá, že jsou zde obavy. A byly mi předloženy velmi přesvědčivé důkazy o tom, že je to velmi závažné téma z hlediska kvality. Jde o to, proč se zde implementuje jen jedno z doporučení EFSA. Hovoříme o různých velikostech eh, eh, jatek eh, a v těch velkých se provádí inspekce na stovkách a stovkách zvířat. Je jasné, že vizuální inspekce to je nerealistické u těch velkých jatek. Musíme chránit vysokou úroveň těchto kontrol kvality jen vizuální inspekce nemůže jasně omezit eh, nákazy a mohlo by to tedy vést k tomu, že bude odhaleno méně těchto případů a tradiční metody jsou efektivnější. Statisticky to sice není velký rozdíl, nicméně zpráva britského veterinárního úřadu o tom takto hovoří a není to tedy pro mě úplně jasné. Ne všichni, nebo tedy všichni nechceme, abychom měli abscesy v našem potravinovém řetězci. Takže já si myslím, že je třeba vést plnou diskusi o tom, což je, co je důležité pro spotřebitele i výrobce potravin. Mělo by to být zahrnuto v legislativě o oficiálních kontrolách a měli bychom vést tuto otevřenou rozpravu, aby všechny tyto otázky mohly být zodpovězeny a abychom dostali veškerá ujištění, která potřebujeme a požadujeme. Takže bych požadovala na kolezích, aby hlasovali pro tento návrh. Děkuji mnohokrát, moc vás prosím, abyste byli struční. Dagmar Odberend, ta je tím známá, že je stručná. Hodně věcí řekla Linda a Jill. Upřímně řečeno, já nevím, co se tady děje a musím říct, že jsem zklamaná eh, celým postupem. Nemyslím si, že ani eh, ty Benare, ani ostatní se eh, snaží, že se snažíte podvést parlament, ale celá eh, společná komitologie z července, když vy počítáte ne, tak víte, že čas pro zamítnutí je na začátku, byl na začátku září. Toto není férová hra a měli byste o tom přemýšlet. Toto nám v vás nekládá důvěru vaše chování. Já normálně věř, důvěřuji v to, co děláte. Já jsem provázela e BST a věř, vě, důvěřovala jsem e, celé této věci a proto mě ta tak překvapuje. Překvapuje mě to tak moc, protože překládáte něco, co oslabuje bezpečnost potravinového řetězce. Když nám skutečně říkáte, že nemáme se dotýkat zvířat, protože by se mohla šířit nákaza, tak zároveň říkáte, že zvířata jsou kontaminována a mm, to si myslíte a proto by neměla být eh, se jich dotýkána. Ale co se stane s těmito zvířaty? Oni jdou do potravinového řetězce, eh, kdo, eh, když inspektoři a veterináři a ostatní v těchto řezacích zařízeních se nesmí dotýkat. Opět. Chci říct, že tady mluvíme o penězích. To všichni víme, že mluvíme o penězích. Kolik času má veterinář na to, na to v tomto zařízení, aby um, pověsil to zvíře, je to minuta nebo 35 vteřin nebo 2 vteřiny. To stojí peníze když eh, si to účtuje veterinář. A proto některé členské státy jsou tak proto, aby se to změnilo. To víte a dovedu si představit tlak, který je na vás vynakládán z členských států. Eh, přeji si, abyste ustáli tento tlak. Hmm, a pak je tady celá řada dalších věcí. Proč jste eh, si, to je jako menu v restauraci, je tu jedno opatření, které EFSA doporučuje, tu jste vzali v potaz, ale to druhé ne. EFSA doporučuje, že by bylo dobré, kdyby se odňaly ty hlavy. My všichni víme, že hlava a Eh, páteř, eh, to, že tady toto jsou ty části, které šíří kontaminaci. Proč jste to nevzali v potaz a proč zároveň jste čekali na tuto legislativu? Máme jeden kousek legislativy o hygieně eh, potravin a tady by se, bychom se s tím měli zabývat. Můj kolega Schnahart ten se zabýval touto legislativou o inspekci masa a hygieně a ten by se zbáznil, kdyby viděl, že ta legislativa nebyla ukončena, ale vy eh, teď přicházíte z komitologií a už vytváříte precedenci. Mm, co to je za způsob? Proč nemůžete čekat, počkat na to, až přijde řádá legislativa? Nemyslím si, že bychom to měli přijmout. Neměli bychom eh, připustit toto, toto cestu. V žádném případě. Děkuji za tu minutu. No, kdyby každý hovořil takto dlouho, pak bychom byli hotovi do tří hodin před hlasováním. A nyní pokračuje pan, Sator, pan Satorasi a pan Pactas. Very much. Uh, just said, uh, Děkuji. Uh, je to teď taková technická připomínka. Proč přijímat komitologické rozhodnutí, když základní legislativa je v parlamentu? Ale velmi jednoduše. Obávám se, že pokud bude tento návrh přijat a bude zde tedy návrh toho komitologického opatření, tak eh, tím připravíme spoustu potravinových skandálů a já si myslím, že to skutečně nepotřebujeme. Já jsem si vyslechla argument, že by se inspektoři neměli dotýkat zvířat, aby nešířili nákazu. Ale britská agentura pro kvalitu potravin zveřejnila studii, kdy srovnává vizuální metodu s tradiční metodou a Jasně se tam uvádí, že to, že se nebudete dotýkat zvířat, nezabrání křížové nákaze, ale naopak eh, to vyvolalo 53% nebo tedy 33% eh, nárůst těch neodhalených případů nákazy, takže jedna třetina těch případů nebyla odhalena. A myslím si, že ten britský systém rozhodně není nejhorší z členských států. Takže je snadné si představit, že jatka chtějí omezit náklady a urychlit celý proces, ale musíme mít na mysli zdraví spotřebitelů a důvěru v potravinový řetězec. Děkuji. Na čtyři vteřiny Bad Stars. Dobře. A jenom pár vteřin, pane předsedo. Všechno už to zaznělo. Rozhodující otázka na komisi zní, proč používáte postup komitologie při přepracování úředních kontrol, které již byly předloženy. Proč se tady snažíte prostě použít zadní dvířka, zadní vrátka, kterými chcete eh, přijít, a to je komitologie. Prosím tedy o podporu eh, té námetky, která se zazněla. A teď se dostáváme k ostatním řečníkům, kteří nebyli autory. A to jsou tito. Karl Schluter, Chris Davis, Sophie Okuni. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho, není tomu tak, takže prosím minuta Frederik Dies a potom Schulde Görling. Oui, je ne parle pas en mon nom. Já nehovořím za sebe, ale za Corinne Lepage, která je stínovou zpravodajkou, za liberália, která zde nemůže být ten na konci dopoledne, takže vám chci přečíst její stanovisko. K tomuto návrhu komise, který chce omezit veterinární inspekce postmortem těchto zvířat pouze na vizuální inspekce, s tím, že by to mělo omezit eh, křížové nákazy kvůli řezům. Korin chápe ten návrh. Nicméně podle profesní organizace, která provádí tyto profesní kontroly, toto opatření hrozí s tím, že zde budou další nákazy, které nebudou odhaleny pouze touto vizuální kontrolou, takže nemůžeme přistoupit na to, aby to bylo omezeno, především s ohledem na skandály, které poznamenaly potravinovou bezpečnost a především skandál s koňským masem, který podkopal důvěru spotřebitelů. Takže Corinne Lepage podporuje tuto námitku, nicméně Těší se na odpovědi komise k těm četným otázkám, které zde byly položeny a které ona sdílí. Děkuji. Jako Děkuji, pane předsedo. Nepodporuji tuto námitku. A myslím si skutečně, že toto propojení, které bylo uděláno, uděláno řadou poslanců o takzvaném eh, skandálu s koňským masem a těmito opatřeními je zcela milné. Byl tady eh, masový skandal s masem, o kterém se diskutovalo v tomto výboru eh, dost často a eh, my jsme ti, kteří to sledují a ten skandál s koňským masem, to, na to, to byla otázka potravin, to byl záměrný podvod. To znamená, když vážně navrhujete, že toto opatření povede k větším mm, korupcím a k dalším podvodům, jinými slovy, že to budou jenom vizuální mm, mm, inspekce, tak já si myslím, že toto je na nejvýš vážná eh, záležitost. Vážné obvinění a eh, je to naprosto eh, matoucí a myslím si, že bychom se měli držet faktů. Taky vznáším námitku proti využívání toho, co považuji za hyperbolickou statistiku. O tom mluvil Hasi v, o těch dalších případech. 1,3 mršin mají abscesy, většinou jsou detekovány vizuálními inspekcemi, už v, tomto, v této fázi, zvláště v oblastech, kde vizuální inspekce je povolena. Mm, mm, mm. Takže vy tady eh, mluvíte o třetině případů, to je třetina z 1,3 eh, Není to zas tak dramatické eh, prohlášení. Nemám problémy s eh, tím, abychom o tom přemýšleli, abychom o tom diskutovali, ale způsob, jakým to bylo prezentováno, je eh, neuměrný. Také bych chtěla říct, že eh, jediní lidé, kteří mají mm, k tomu přístup, kteří jsme přistupovali, byly odbory a mm, bylo by férové mluvit také o tom, že tady existuje komise, velké společnosti a také členské státy a mm, Eh, musím říct, že eh, odbory dělají lobbystickou práci. Jde o to, aby ochránili pracovní příležitosti. Děkuji mnohokrát. Paní Schnellhardt a potom pan Schnellhardt a pan Karl Schlüter. Dobře. No, možná dvě minuty, ale možná taky ne. Otázka, o které se zde diskutuje, ta je vlastně na stole už dlouho. Současná praxe kontroly masa nenechá rozpoznat všechny možnosti, eh, všechno nebezpečí přednosu. A přitom tady teď máme jinou situaci na trhu než tenkrát, když to bylo zavedeno. To je tedy výchozí situace. A komise teď navrhuje něco, kdy teda jedno zkoumání, jedna kontrola by se měla změnit, ale komise nenavrhuje, co by se k tomu mělo eh, udít dodatečně. Čili návrh komise jako delegovaná, jako akta přenesené pravomoci, to je tedy skutečně mm, pochybné. A odůvodnění, že na základě zářezu by mohlo dojít ke křížové kontaminaci, to mi přijde směšné, protože víme, jaké zárodky, odkud a kam dějí, dochází a to je úplně jiný příběh. Ale rozhodující bod pro mě je, doposud to bylo opraveno tak, že tohle se dalo dělat, když příslušný úřad proto viděl nějaký podnět. Teď příslušný úřad vůbec do toho nic neříká, i když se vychází z toho, že by se muselo, uděl, doj, že by muselo dojít k zářezu. Eh, a teď zase pojem příslušný úřad, když se tady vůbec neobjevuje a to je pro mě napováženou, protože to je to rozhodující zařízení, které má provázet veškeré tyto kontroly, nařizovat je a provázet je. A proto tedy tento návrh je třeba nazírat velice kriticky. Děkuji mnohokrát, Karl Schlüter. Já budu velmi stručný, protože Dagmar už řekla všechno, co jsem chtěla říct já, ale chci k tomu jen dodat jednu věc. Čurek Garling. I kdyby jediný rozdíl mezi tímto návrhem a tím, co chceme, by byl ten, že by nebylo detekováno 4 promile případů, tak by to znamenalo, že když 100 milionů občanů Evropské unie jí každý den maso, tak by to znamenalo, že 400 tisíc občanů by každý den jedlo tyto abscesy a lidé se tomu chtějí zabránit. My nechceme mít eh, tyto tisíce a tisíce strašidelných talířů každý den, takže když k tomu dáte čísla, tak je to spousta Evropanů, kteří by pořád měli strach z jídla. Příkladné co do dodržení časového limitu. Já není Chris Davis a pak Sophie. Děkuji, pane předsedo. Já jsem 25 let už eh, nejedl maso a to jsem začal mnohem dříve s vegetariánstvím, než jsem slyšel o těch abscesech. Nicméně zdraví spotřebitelů je zásadní. Mně bylo řečeno, že tento návrh omezí zdravotní rizika a ne, že by je zvýšil. Naopak, pokud komise chce, abych zamítnul tuto námitku, tak eh, já to mohu potvrdit. Má specifická otázka je jediná bylo mě řečeno, že veterináři podporují tuto změnu, ale také jsem četl, že veterináři naopak tuto změnu nepodporují. Takže můžeme komise vysvětlit, jak to tedy je? Děkuji. Sofie Okony, minuta. Děkuji, pane předsedo. Připomínám pro, za EPP, že pro nás je naprosto jasné, že dáváme přednost bezpečnosti potravin a ochraně občanů a spotřebitelů. Čili tady se jedná o přizpůsobení pravidel, která by umožnila eh, spojit tuto bezpečnost eh, potravinovou, eh, ale tady prostě z části argumentace v Mám některé, několik otázek. Za prvé, co se týče jatek, tím, že se zruší existující stávající kontroly, nedojde ke zrychlení kontrol jinde, to znamená kontrola bdělost tím, že se vlastně sníží bdělost a pozornost. Druhá otázka. Ve zprávě se říká, že rozhodnutí bude učiněno v rámci, pakliže fyzické vizuální kontroly nebudou uspokojivé. Kdy, kdo a jak? Tato, toto rozhodnutí, eh, kdy fyzická kontrola bude nahrazovat vizuální, kdy tedy k tomu dojde a jak dojde k tomuto rozhodnutí? A jak je možné, že navýšení kontrol v najatkách by mohlo umožnit více kontrol? No a vlastně zbytek už tady zazněl. Děkuji mnohokrát a teď bych rád dal slovo komisi, aby zareagovala na otázky. Prosím pěkně. <clears throat> Yes. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád vysvětlil, proč proč to přichází tak pozdě? Komise to je práva hlasování v květnu, bylo se, překlady trvají nějakou dobu, pak to celé je dáno do systému a to bylo před prázdninami, za to se omlouvám, protože to vedlo k tomu, že bylo méně času, který pak parlament měl na to, aby prošetřil tyto návrhy, které, jak jsem řekl, Eh, byly podpořeny v květnu členskými státy. Odpo, eh, omlouvám se za celý, eh, celé načasování, ale původně jsme to tak nechtěli. Nejprve bych se rád vrátil k inspekcí masa. Pár slov. Inspekční systém, který teď existuje, pochází z minulého století. A základní legislativa se datuje z pozdních 60. let, kdy tuberkulóza a trichinóza Ehm, byly eh, velkým ohrožením pro lidské zdraví. Mohli jste se kontaminovat eh, po konzumaci masa. Ehm, toto, ty inspekce byly zlepšeny, eh, zvířata, která měla tyto choroby, už nevstupují do potravinového řetězce a nejnebezpečnější rizika pro eh, veřej, veřejnost je salmonela, hm, jiné. Ehm, toto se nedá detekovat jenom vizuálními inspekcemi, to víme. Takže ehm, musíme eh, se odklonit ehm, od určitých starých forem, musíme přejít k úkolům které eh, povedou k potírání těchto eh, chorob. Eh, velmi stručně bych chtěl vysvětlit, co děláme v těchto návrzích. Ehm, zavádíme změny v informacích o potravinovém řetězci. Existují tady eh, dokumentace, která provází eh, zvířata od eh, usedlosti nebo svarem do jatek. Ehm, tady je označení, dá se o trikinelu. Informace o potravinovém řetězci musí si prohlédnout také veterinář na jatkách. Taky v tomto návrhu vyjasňujeme roli antemortem inspekce, to je velice důležité, protože jsou tu závazky, které musí splnit oficiální veterinář, takže nesnižujeme zodpovědnost ani úkoly oficiálních eh, veterinářů. A jak říkalo už několik eh, poslanců, zavádíme vizuální postmortem inspekce těchto uzlin takže toto musí eh, postupovat s tím, že se řízne do těchto uzlin. Takže my tady nemají veterináři závazek, aby systematicky řezali do stovek 100% eh, úzlin. Eh, mm, Chceme, aby více převzal zodpovědnost aby udělal propojení mezi potra- informací potravinovém řetězci s antimortem inspekcí a také veterinář musí postupovat se řezáním, pokud zjistí, že je tady něco zvláštního při vizuální inspekci. Dále no v tomto návrhu chceme stanovit eh, konkrétnější pravidla pro oficiální kontroly eh, ve vztahu k mikrobiologickým kritériím týkajícím se salmonely. Co však neděláme, to je snížení úkolů eh, oficiálních veterinářů, role a neustálá přítomnost eh, oficiálních veterinářů eh, zůstává neomezená, nezměněná a mm, mm, ti musí mm, udělat inspekci všech mršin. Co také neděláme, je to, že nesniž, nesnižujeme intenzitu oficiální kontrol salmonely, snažíme se vysvětlit Eh, roli těchto lidí a také nesnižujeme eh, kapacitu těchto kontrol nebo detekcí eh, blaho, blaha zvířat nebo vůbec problémů spojených s těmito zvířaty. Jak jsem tedy řekl, inspekce masa na jatkách mm, obsahuje tři hlavní prvky. Informace o potravinovém řetězci, antemortem inspekci a postmortem inspekci a přejeme si, aby veterináři si dali více, měli více času, aby spopropolili tyto informace a aby se podívali na to, kde musí zintenzivnit své kontroly, včetně, jak bylo řečeno, řezání eh, částí eh, mršin. Otázka abscesu tady byla předložena. To chápu, protože pokud je AMSES, tak by úzliny asi nebyly, neměly, by normální, byly by, dostaly by se do částí je zapotřebí zajistit to, aby abscesy se nedostaly do potravinového řetězce. Tady mluvíme o tom, co se dá aplikovat v jatkách, protože maso jde z jatek do řezacích zařízení, z řezacích zařízení k řezníkovi a od řezníka potom k konečnému spotřebiteli. Takže je tady spousta dalších kroků, které také musí být předmětem kontroly veterinární inspekce. Více kontrol se eh, tady provádí tak, aby se eh, eliminovala eh, rizika veřejného, pro veřejné zdraví. My jsme eh, bylo to, udělala, udělala se studie EFSA, to už bylo před dlouhou dobou, balíček hygienický, ten um, už eh, je z roku 2004, tam se zaváděla určitá inflexibilita, ale v zásadě to byl stejný systém, jaký systém, který byl používán od mm, pozdních 60. Mm, let. Mezitím už několik předsednictví, několik konferencí a for a seminářů se organizovalo Někteří z vás se jich účastnili a došli k závěru, že je zapotřebí flexibility, tak abychom se mohli soustředit na rizika pro veřejné zdraví, která teď existují v potravinovém řetězci. Rádi bychom se na toto soustředili. Už ne tuberkulóza, ale salmonella a kampylobakterie. Tak musíme se obrátit rozhodnost studií EFSA. Máme ještě jiné studie z Velké Británie nebo z Dánska, myslím, že jedna z nich byla zmíněna, které potvrzují nedostatečnou účinnost vizuální eh, inspekce versus tradiční inspekce. Role veterinářů diminished at all. Ta se vůbec nesnižuje je spíš posilována eh, tím, že existují závazky, aby tito lidé, eh, aby tyto osoby eh, kontrolovali všechny části zvířat na jatku, tady potom ještě informace o potravinovém řetězi, antimortem a postmortem inspekce. Takže je to daleko více založeno na posuzování rizika, než tomu bylo dříve, kdy se muselo řezat do všech úzlin. Tak, shrnuto, pane předsedo. Nařízení obsahuje pozměňovací návrhy, které jsou spíše technického rázu a ne jsou tu tak ulik otázky, které se týkají zásadních problémů inspekce masa. Toto se bude diskutovat asi v příštím roce v rámci dalších návrhů. Zamýšlíme, mm, aby mm, inspekce masa byla účinnější a aby se více soustředili na relevantní stávající rizika. Určitě by to, to nepodkopává roli oficiálních eh, veterinářů a z, nemáme absolutně úmysl Tedy chceme deregulovat, tady zůstane role eh, úřadu a veterinářů a jejich role tedy kontrolovat a zajistit bezpečnost masa. A spolu s parlamentem víme, že jeden ze zásadních prvků, který musí být upraven, je eh, to, o čem by se mělo diskutovat v rámci legislativy a to s radou a spolu s parlamentem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ještě se eh, někdo chce něco zeptat. Ano. Já jsem se chtěla zeptat komise. Vy jste hovořili o těch inspektorech, eh, kteří se pohybují v těch zařízeních, kde se krájí maso. Oni tam už teď ale nejsou pořád. Dříve tam bývali pořád před reformou v roce 2006, ale teď to tak není a proto my navazujeme uh, na ten skandál s koňským masem, protože právě tam, v tom zařízení, kde se maso řeže, tak tam došlo k tomu podvodu. A ten podvod byl umožněn změnou legislativy. A já chci vyjasnit, že právě proto máme tyto problémy. 40% to je počet eh, inspektorů, kteří už nebo tedy to je ten počet, o který byly sníženi inspektoři. A proto my se ptáme také na to, proč jste přijali pouze jedno doporučení EFSA a ne ta ostatní. Když chcete skutečně zlepšit hygienu, tak si musíte vybrat všechna opatření, ne přece jenom jedno. Proč jste si vybrali jen jedno? Takže prosím pěkně komise ještě jednou. Yes, um, I mean... Ano, pokud jde o přítomnost veterinářů v zařízení, kde se krájí maso, tak eh, to je věc, která platí už v podstatě pět let od poslední revize legislativy v oblasti hygieny masa. Není to povinnost stoprocentně, nicméně bylo to ponecháno na rozhodnutí jednotlivých hygienických eh, úřadů. Když máte tedy velká zařízení na krájení masa, tak tam musí ten veterinář být přítomen neustále. Když máte nějaká velmi malá jatka, tak tam nemusí být veterinář neustále. A to bylo velmi dobře přijato všemi v té době, protože jsme zavedli flexibilitu. Dovolili jsme malým zařízením, aby i nadále produkovali produkty v malém měřítku a na to nepotřebují neustálou přítomnost veterináře. Pokud jde o ty abscesy, tak je jasné, že není přijatelné, aby abscesy se dostaly do potravinového řetězce. A jsem přesvědčen, že tento návrh nepřinese toto nebezpečí pro spotřebitele. Kurze Nachfrage und dann müssen wir wirklich Schluss machen. Ja, wirklich. Pan Schnellhardt se na něco chce krátce zeptat. Ano, v článku 2 dosavadního nařízení stojí, že se nemusí zařezovat, když příslušný úřad na základě před běžných informací řekne, že to není nezbytné. Tato úprava eh, to teď obrací, že se obecně říká ze zásady nezařezávat, ale pakliže ale, ale pakliže ano, není tam napsáno, kdo je příslušný úřad. A to je veliká chyba. A proto musím říci, že mm, když se něco má změnit, no když se to má změnit, OK, ale takhle to není možné a proto vlastně já něco takového odmítám. Děkuji mnohokrát. Gut, wir sind, wir sind äh, damit am Ende der Debatte. Tím jsme dospěli k závěru naší debaty. Leda, že by někdo ještě něco chtěl říct nebo komise leda, že by chtěla zareagovat, jinak budeme o tom hlasovat dnes odpoledne. A prosím všechny kolegy, vezměte, vezměte si hlasovací lístky a přeji vám dobrou chuť u vegetariánského oběda nebo i o oběda s masem a posílení. Přijďte prosím v 15 hodin na hlasování. Přeji dobrou chuť.